to avoid the criticism of Sir. Abychom se vyhli kritice Sra Roberta, začneme pouze o 10 minut později, což už je pokrok sám o sobě a slibujeme, že se budeme snažit o zlepšení. Ale začneme hned prvním tématem odpolední části schůze. Jedná se o doporučení eh, komisi radě a Evropské službe vnější činnosti k jednáním o dohodě o strategickém partnerství EU-Kanada. Dovoluji si přizvat paní Jegle a požádat ji o prezentaci své zprávy. Takže paní Jegle, máte slovo. Vielen herzlichen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, stínoví zpravodajové a další kolegyně, kolegové, kteří jste přítomni, eh, dovolte, abych přivítala také naše spolupracovníky, kteří nám velice pomohli při zpracovávání tohoto tématu. Já jsem doposud ve velice dobré spolupráci se stínovými zpravodaji, jejími spolupracovníky a také s kolegy z delegace pro Kanadu kterému náležím jako místo předsedkyně, vypracovala tuto zprávu. Kromě toho, nad rámec těch díků, které jsem právě vyslovila už, bych znovu chtěla poděkovala eh, spolupracovníkům sekretariátu frakce a chci také poděkovat ESVČ za podporu, zejména co se týče výboru co se týče této vnější služby pro zahraniční činnost, mohu říct, že to byla vynikající spolupráce. A tato spolupráce je nesmírně důležitá, když chceme dospět k úspěšnému závěru. Kanada je eh, jedna eh, z vedoucích, eh, jedním z vedoucích průmyslových států a důležitým tudíž spojencem Evropské unie v globálních politických, ale i hospodářských otázkách, a to je právě tady tak významné, v těch strategicky důležitých a dobrých stycích mezi Evropskou unii a Kanadou, je třeba propůjčit právní rámec a proto v současné době vyjednáváme o dohodě o strategickém partnerství. Zelená dohoda, která k tomu patří, byla uzavřena v roce 1976, to znamená, nezačínáme bez, nezačínáme úplně z nuly, nýbrž vlastně tuto starou dohodu aktualizujeme vlastně. Jsem přesvědčena o tom, že tato dohoda je zásadní pro intenzivnější užitečné vztahy pro občany obou, obou společenství, tedy Evropské unie a Kanady. Protože eh, tato dohoda může vstoupit v platnost pouze, budeme-li souhlasit jako Evropský parlament, leží mi zvláště na srdci, aby se výbor pro zahraniční záležitost a také plénum s tímto tématem zaobíralo dostatečně zavčasu a aby se také obšírně informovalo, abychom mohli dospět k rozhodnutí s dobrou velkou většinou. Pro všechny vztahy Evropské unie s třetími zeměmi vyžadujeme společný přístup a to platí rovněž pro vztahy s průmyslovými státy. Podle mého názoru se dohody vztahují na všechny ostatní smlouvy uzavřené mezi Evropou a Kanadou. Zcela vědomě jsem ve své zprávě zvolila přísnou linii, jak mě na to upozornili i kanadští přátelé, eh, protože chce, si uvědomujeme, že toto bude určitým základem pro naše další dohody s dalšími průmyslovými státy. A my zde v parlamentu musí, a v našem výboru musíme rozhodnout, jakou cestou se chceme vydat abychom nestratili věrohodnost. Předložený text předkládá vlastně stěžejní body Evropského parlamentu, ale jeho pochyby a je to vlastně doporučení Radě, komusy a Evropské službě pro vnější činnost pro běžící vyjednávání ke smlouvám o partnerství. Zcela vědomě jsem zvolila obecnější formulace, protože jsem nechtěla, abychom měli cosi jako vánoční stromeček a potím bychom měli prostě ten seznam přání, co bychom všechno chtěli. Eh, chtěla jsem, abychom dospěli co možná nejdříve k závěru jednání a také se o něj budu zasazovat. Einen Punkt, den ich gezielt anspreche. Zvolila bych jako příklad jeden bod a to je vízová dohoda. Možná, že víte, že Kanada vyžaduje víza pro naše rumunské, bulharské a české spoluobčany a to je trvalé téma. Měli bychom tedy hovořit o tom, jak eh, s touto problematikou v tomto tématu naložíme. Je to velice důležitá věc. Máme tady ještě dva body, o nichž by se mělo specificky jednat, ale Celkově viděno by měl jako nadpis pro mě znít imperativ dospět k této dohodě a měli bychom si ji přát i jako Evropský parlament. A to si také přeji od našich spolu od stínových zpravodajů, abychom zavčasu projednávali pozměňovací návrhy, abychom mohli jít s poměrně jednotnou linií už do hlasování, abychom eh, získali dobrý výsledek v hlasování. Lhůta po předkládání pozměňovacích návrhů je 18. září, druhá rozprava 10. října k hlasování ve výboru dojde 14. listopadu a v plénu se bude hlasovat možná v, li- v prosinci. To je tedy aktuální plán, který mám k dispozici. Děkuji vám, pane předsedo, a prosila bych stínové zpravodaje a kolegyně a kolegy, kteří jsou zde a rádi eh, by eh, přispěli svou eh, poznámkou eh, k této dohodě, k tomuto tématu, aby se vyjádřili. Doufám, že budeme mít dobrou diskusi. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan Montalto. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím co nejvíce o stručnost. Za prvé, jak zpravodajka upozornila, máme zde dvě souběžné dohody SPA a CETA. E Obě jsou důležité, abychom zaměřili abychom se zaměřili na náš vztah mezi Evropskou unii a Kanadou. Ale rád bych ještě učinil poznámku ke dvěma bodům. První, o němž se domnívám, že je velmi důležitý, je tento. Sjednáváme-li dohodu mezi Evropskou uní a Kanadou, pak všechny členské státy eh, v rámci Evropské unie eh, musí být postaveny na roveň. To znamená, že ta problematika ohledně automatického eh, zrušení víz pro většinu občanů většiny zemí pouze s výjimkou Rumunska, Bulharska a Česka, je něčím, co je pro nás velmi důležité, aby toto bylo přehodnoceno. A apeluji zde na podporu eh, všech stran a také eh, všech členských států v zájmu eh, absolutní solidarity v této věci. Nebylo by fér, kdybychom vstoupili do SPA a tyto tři země by zůstaly ve stávající situaci. Nebudeme-li mít jasné a jednoznačné signály, nebo ještě více než signály, že budou učiněny kroky k odstranění eh, této anomálie, protože eh, se jedná o anomálii. Druhý bod, a o něm jsem také jednal se zástupci kanadské mise v Bruselu, Jde o e, znění, v němž odkazujeme na demokracii, lidská práva, právní stát a oni tvrdí, myslím, že je důležité e, tady e, vzít v potaz i jejich hledisko nebo mm, úhel pohledu, i když nebudeme souhlasit. Oni tvrdí, že není správné v případě Kanady což je plnoprávná demokracie. aby s ní bylo nakládáno tak, jako kdyby nebyla plnoprávnou demokracií. Naší odpovědí vždy bylo, že by bylo a také by se Eh, to jevilo jako diskriminační, kdybychom užívali různých eh, textů, různých snění pro různé země. Je zjevné, že si musíme uvědomit a také uznáváme, že ne všechny země se těší stejné úrovni demokratických procesů, ale z kanadského úhlu pohledu alespoň eh, během té diskuse, dali jasně najevo, že stávající znění eh, není pro ně přijatelné, protože to vrhá stín, takto oni vyjádřili, vrhá to stín na demokratická kritéria. Na straně druhé, z našeho úhlu pohledu, co by zástupců Evropského parlamentu, je poměrně obtížné odklonit se od přirozeného a normálního znění nebo formulací, které eh, používáme v takovýchto dohodách. Eh, eh, takže byli jsme požádáni, abychom se odklonili od toho, co je běžné a abychom nenakládali s Kanadou způsobem, jímž eh, nakládáme s jinými zeměmi, které ale nemají tak eh, vysoká demokratická kritéria. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane Montalto. A nyní má slovo paní Weber. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za její práci a za její úsilí. A současně bych chtěla říci, že jsem pevně přesvědčena, že vztahy mezi EU a Kanadou vždy byly velice dobré a měly by takové zůstat. Kanada není jenom tradičním partnerem, Ka- Kanada je také mocná demokracie, se kterou sdílíme kulturu a principy a hodnoty a je pochopitelně přirozené, pokračovat v těchto vztazích. Jeden aspekt, který je citlivější, se týká toho, jakým způsobem eh, kanadské úřady zacházejí s některými evropskými občany, především z Rumunska, Bulharska a České republiky, kteří nadále potřebují výzum pro vstup do Kanady a já předložím pozměňovací návrh v tomto směru a pravděpodobně to budu konzultovat i s dalšími kolegy, zda bychom nemohli předložit nějaký společný pozměňovací návrh. Ale současně, když se podíváme na dohodu o strategickém partnerství na straně jedné a, a, a ekonomické a obchodní dohodě na straně druhé, Možná bychom měli být možná jaksi právně důslednější. My v AFETu eh, že zabýváme otázku strategického partnerství, INTA se věnuje té druhé dohodě a já se pokouším porozumět tomu, jak by bylo možné mít ve strategi- v dohodě o strategickém Eh, partnerství kondicionalitu, která by vlastně pozastavila tu druhou dohodu. Čili to by nebylo zdravé. Každá ta dohoda by měla eh, samostatná a v každé té dohodě by měla, mělo být takové znění, které by tu situaci objasňovalo a já předložím pozměňovací návrh na toto téma. Co se týče eh, ustanovení o lidských právech, tento přístup, který bychom rádi viděli v dohodě o strategickém partnerství. Myslím si, že bychom měli se chovat konzistentně a měli bychom se podívat na principy Evropské unie a pochopitelně musíme podpořit přístup Evropské unie, ale současně musíme být jaksi poctiví ve znění, které použijeme v souvislosti s takovými ustanoveními. Konec konců já si nemyslím, že si chceme dláštit cestu dohody s Kanadou. My máme celou řadu dohod po celém světě a Kanada není zrovna ten případ, podle mého názoru, se kterým jsou problémy, co se týče ochrany lidských práv třeba podobně. Takže pozměňovací návrhy, které já se chystám předložit, budou právě velice pečlivě formulované v tomto směru. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Suiza. Hvala lijepo. Ja želim pozdraviti. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Dovolte, abych eh, poděkoval paní navrhovatelce, ale nejenom jí. Myslím si, že jsme se všichni snažili o to, abychom dobře upravili toto usnesení a vylepšili tak naše vztahy spolupráce s Kanadou. Jako členka nového členského státu Chorvatska a jako členka delegace Evropské unie a Kanady eh, bych ráda řekla následující věc. Za prvé, zaplať pámbu, že hodně Chorvatů nalezlo v Kanadě práci, a to bez víz. Chápu, že situace v některých zemích Evropské unie není stejná, ale nesouhlasím s bodem H. Není mi totiž jasné, proč se říká, že někteří eh, občané Evropské unie potřebují výzum pro Kanadu počítáme s dvěma paralelními dohodami. S eh, dohodě o strategickém partnerství a dohodě o spolupráci. A myslím si, že je třeba tyto dohody eh, skloubit, ale také je pravdou, že všechny státy Evropské unie musí mít stejné zacházení, co se týče vízové politiky. Nesouhlasím s tím, aby existovaly země prvního řádu a země druhého řádu. Minulý týden ve Štrasburku Eh, když se diskutovalo o stavu Unie, řekla jsem a opakuje to tady, že všichni sdílíme stejné hodnoty a je třeba pokračovat budování těchto hodnot. A všechno nezávisle na to, z jakých zemích pocházíme, musíme eh, zažívat stejné nakládání, ať jsme členové Schengenu nebo nejsme členové z Schengenu, ať jsme země chudé či bohaté, protože hodnoty, které sdílíme společně, je spravedlnost a důstojnost. A toto je tedy anomálie. E, a také si uvědomuji, že ne všechny státy mají stejnou úroveň demokracie ani stejnou úroveň rozvoje ekonomiky, ale naší rolí zde je trvat na těch důležitých kritériích, která nás spojí a za to se také zasazují. Díky eh, paní zpravodajce budu podporovat pozměňovací návrh, aby Česká republika, Rumunská a Bulharsko eh, mohly také užívat bezvízového styku. Děkuji vám. Well, thank you very much, Sir Robert. Děkuji a nyní má slovo Sir Robert. Pane předsedo, já k tomu přicházím eh, zcela nově. Byl jsem poněkud eh, překvapen eh, kolegou tam dole, panem Montaltem, který eh, se zmínil o jazykovém hledisku. Zdá se mi, respektive zaprvé zcela s ním souhlasím, pokud je jaká, někde nějaký e, šrám na kanadské demokracii, e, pokud by někdo na to poukazoval na světě, tak e, bych byl překvapen. A pokud to změní je takové, že neumožňuje žádné variace a variace tam jsou, tak je to nedostačující. A já si myslím, že pokud je to pouze problém změní, což způsobuje určitou starost Kanaďanům, eh, pak určitě bychom měli být dostatečně pružní a eh, změnit eh, tu nevhodnou větu nebo slovo tak, abychom vyšli Kanaďanům vstříc s tím, co je přijatelné. To by pro mě bylo naprosto rozumné a vůbec nevidím, v čem je problém. Dobré, dě, dobrá, děkuji. Pan Petrle má slovo. Gospod Joči. Děkuji, pane předsedo. Mm, také jsem za to, co tady zaznělo. Já jsem návrhem rámcové dohody mezi Japonskem a Evropskou unii. A pravdou je, že v tomto případě tady máme podobné otázky, kterými se zaobíráme i zde a o kterých hovořila paní Weber. Rád bych, aby paní Weberová podpo- eh, získala podporu pro svůj pozměňovací návrh. Domnívám se, že obecně všichni chápeme, že by bylo možné to špatně interpretovat ze strany našich partnerů a proto musíme být velice citliví eh, a brát ohled na jejich eh, senzibilitu určitým způsobem. Pravdou je, že velmi souhlasím s tím, co zde zaznělo, že náš přístup byl skutečně velice systematický a koherentní. Eh, v tomto usnesení hovoříme o třetích státech. Tato terminologie mě v poslední době neuspokojí. Já bych hovořil o jiných státech, já bych nehovořil o třetích státech, protože tato kategorie třetích zemí může začlenovat i země, které vůbec nemusí souhlasit s tím, aby se takto titulovaly. To znamená, myslím si, že bychom si toto měli uvědomit, paní Jegle. Excuse me, excuse me, Mr. Tanok. Promiňte, pan Tanok. Omlouvám se, já jsem já tady nemohu zůstat, musím na další výbor, ale chci podpořit Sila Roberta. Moje frakce předloží sérii pozměňovacích návrhů, ve kterých se budeme pokoušet řešit tento problém. Já jsem přesvědčený, že jediný eh, model eh, Evropské unie je poněkud arrogantní eh, chtít aplikovat na všechny třetí země, včetně zralých demokracií jako Kanada nebo Indie a, a, a, a, a jako pro všechny jeden model. To to si myslím, že je pro Kanadu naprosto nepřijatelné a jako kdybychom my byli arbitry toho, co je a co není demokracie a že bychom chtěli eh, tam uvádět, že bychom pozastavili naší dohadu, kdyby oni ztratili, jako kdyby porušili demokracii. Kdybychom ztratili Kanadu, tak to by byla tragédie nejenom pro mezinárodní obchod, ale také pro Severoatlantickou alianci a pro lidi jako já, kteří si přejí, aby Velká Británie zůstala v Evropské unie a eh, je pro nás velice důležité, jestliže země Commonwealthu, eh, k, jak si se s nimi dobře zachází, aby když já přijdu domů, tak eh, abych eh, mohl jaksi mm, mm, kládat pozitivní informace ohledně vztahu ke Kanadě a podobně. Britská delegace je přesvědčena, že bychom měli být flexibilní a že bychom neměli všem vnucovat jedno znění, protože Kanada nemá jaksi sebe menší jaksi pochybnost o tom, jestli je nebo není demokratická. Děkuji. Děkuji vám. Paní Jeklený, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda řekla všem těm, kteří tady zpočátku nebyli a nevyslechli si totiž můj úvod, říci naprosto jednoznačně a důsledně, že jsem otevřena všem připomínkám, ale že prosím pěkně na závěr musíme mít společné stanovisko, společný základ Eh, s nímž budeme jednat nejenom ve směrem ke Kanadě, nýbrž a to pocitujeme už dnes. Je to vlastně první diskuse a v této diskuzi budeme pokračovat, když budeme vyjednávat o obchodních dohodách s jinými státy budeme mít i tento typ dohody. A proto musíme, a to mi skutečně leží na srdci, musíme být nesmírně opatrní a zvažovat, do jaké míry se můžeme eventuálně otevřít, ale kde u tohoto otvírání se musíme také se zarazit. A takže bych poprosila o to, abychom tady nehovořili o aroganci, hovoříme-li o tom, že naše univerzální základní hodnoty, náš společný přístup, který zde máme, no to by snad nemělo působit arrogantně na jiné státy, to tedy nepovažuji za smysluplné něco takového tvrdit. E, je to náš základ, na němž ostatně u dalších, u jiných obchodních dohod ve směrem jihovýchodní Asie jsme už pracovali. Čili musíme být poctiví tvářítář každému regionu. A nechtěla bych, abychom tady tedy eh, uzavřeli něco, co by spochybnilo obchodní dohodu. To by skutečně naprosto se minulo s cílem a to se nám nesmí stát. Ovšem, musíme zde diskutovat velice intenzivně, proto jsem také prosila o, toto, o tuto brzkou rozpravu, protože mi bylo jasné, co se bude dít. Já znám Kanadu od roku 2009 velice dobře a všem kolegyním a kolegům, kteří učinili poznámky k politice vízové. Mohu říct, že Kanada se pohla v minulých letech, co se týče tohoto problému, ale svoboda ještě není daná, ale Kanada se pohnula. Ale samozřejmě Kanada eh, ctí menšinová práva, menšinová práva, žije v demokracii stejně tak jako my. A tak se ptá, proč bychom nemohli podepsat tuto dohodu, že my o, o nic jiného nežádáme, když Kanada říká, my jsme přece zrovna tak jako vy v Evropské unii eh, na stejné rovině, co se týče lidských práv, tak řeknu ano, ale kde je tady problém, abyste podepsali. Ale samozřejmě u menšin existuje pár problémů, pane předsedo, dostávám se k závěru. Chtěla bych poprosit nás všechny, abychom velice, velice, velice obezřetně se s tímto tématem zaobírali, eh, abychom dbali a bděli nad tím, jak budou formulovány pozměňovací návrhy, abychom si znovu mohli vyměnili, vyměnit zkušenosti, abychom, tak jak řekl pan Petr, nalezli společnou linii i do budoucna pro další dohody, které ještě přijdou. Jinak bychom nebyli poctiví. A to já skutečně poctivá chci být. Chci mít jasný základ pro budoucnost. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní bych chtěl požádat našeho eh, kolegu Herberta Royla, který je eh, předsedou delegace eh, pro korejský poloostrov, aby eh, nám podal zprávu o návštěvě, která eh, se proběhla v červenci. Pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, velice rád vám podám velice krátkou zprávu o naší cestě, která se konala od 7. do 17. července. Eh, popis máte ve zprávě, kterou jsme předložili, to si každý může přečíst. Eh, jinak samozřejmě jsme k dispozici pro veškeré vaše otázky. Eh, bylo v delegaci sedm kolegů, kteří jeli cesta, měla takový malý problém, problém, jak ten tady řeknu. Chtěli jsme vyjasnit jednu věc, která způsobila, že díky technickým problémům jsme museli zůstat v Koreji velice dlouho. A měli jsme málo e, času na Jižní Koreu. To připravilo pár problémů, protože jeho korejští partneři byli trochu zneklidněni, že jsme pro ně mohli mít jen tak málo času, ale to se podařilo mm, díky telefonickým hovorům a, a moudrým vyjednáváním snad e, jaksi odstranit tyto pochyby. Poprvé od roku 2011 jela vysoce postavená delegace z Evropy do Severní Koreje. A to v takovém časovém měřítku, kdy Korea v takovém období, kdy vlastně Korea před sebou měla velice významnou obtížnou politickou dobu a my jsme cítili, že tam je velice napjatá situace, jistě si vzpomenete E, e, na to, jak Severní Korea hrozila e, atomovým útokem a že se tady ohrožovala spolupráce, docházelo k zavření průmyslového komplexu Kison a tak dále. My jsme v podstatě chtěli, udělali jsme to zcela vědomě, obnovit rozhovory. A samozřejmě jsme si chtěli udělat dojem z toho, jak to tam vypadá. v jednáních, která jsme vedli, jak v Severní, tak v Jižní Koreji na velmi vysoké úrovni. V Severní Koreji jsme hovořili s mm, nejvýznamnějšími představiteli parlamentu, s místopředsedou pro obchod a zemědělství, <clears throat> s viceministrem mluvčího nejvyššího zákonodárného sboru. A měli jsme i setkání s nevládními organizacemi. A to byly zajímavé rozhovory, které vlastně nechali rozpoznat stále, se vra, stále znovu se vracející takový vzorec rozhovoru. My jsme upozornili na to, že by bylo třeba obnovit jednání o těch nukleárních záležitostech a také jsme upozorňovali na to, že hospodářský rozvoj znamená odstranění bojkotu, ale to by znamenalo, že by se musela trošku změnit severokorejská politika. A ta severokorejská strana se snažila vždycky zdůrazňovat, kdo je ten odpovědný za tuto obtížnou situaci a to viděli trošku jinak než my. A to se opakovalo, opakovalo, až jsme u, u v určitém jednání jasně formulovali, že tyto rituály nás rozhodně nepřivedou dál a že nepomohou ani lidem Severní Koreji. Zjevně se nedaří eh, lidem v Severní Koreji, zvláště dobře, abych to vyjádřil diplomaticky, situace s bydlením normálních lidí v Severní Koreji byla na rozdíl od stavu veřejných budov, které působí jaksi majestátně eh, naprosto jiná, ale to vlastně už známe. Na začátku cesty došlo v Pekingu k jednání se zástupci Číny panem velvyslancem Vadouvajem, zástupcem také, čím bylo to šest, bylo to jednání za zavřenými dveřmi a bylo vidět, že i čínská strana hledí na to věc poměrně diferencovaně, jinak než dříve. A to bylo zajímavé pro kolegyně a kolegy, kteří tam byli poprvé. Eh, viděli, eh, že se určitým způsobem mění tady přístup. Byla tady určitá iritace v v souvislosti s tím, co Severní Korea dělá. Na jedné straně <coughs> bylo zdůrazněno, že Čína snad má ještě méně vlivu na Severní Koreu, než eh, jak si západní Evropa může myslet. Ještě důležitější, významnější a zajímavější byly rozhovory s těmi zástupci. No, jak jsem říkal, byly to z části také rituální rozhovory. Ale obzvláště zajímavý rozhovor byl rozhovor s nevládními organizacemi, který vznikl jaksi náhodou kde jsme se setkali na zastoupení OSN a ptali jsme se, jaké rozdílné projekty běží v zemi a s jakým úspěchem, ale také jsme si všimli, že tyto mezinárodní projekty mají svůj efekt. A vlastně všichni nás upozorňovali na jednu otázku a to je důležité, proto vám to tady vyprávím. Za prvé, na základě sankcí tady máme takovou situaci, že pomocné organizace mají samozřejmě problém s transferem prostředků na pomoc. Nakonec jezdí do Číny, do tamních bank a to jejich práci mimořádně stěžuje. A to je skutečně zbytečné, protože tyto projekty, a to byla druhá informace, kterou jsme dostali, mají nesmírně zajímavý účinek v Severní Koreji. My jsme měli příležitost podívat se na evropský projekt, na jeden takový projekt mezinárodní. A jako všude to lze zažít. Takové projekty vytvářejí kontakty, odbourávají představu nepřítele a zbližují lidi. A proto naléhavá prozba všech těchto organizací byla, prosím pěkně, zvažte v Evropě, zda to nad rámec toho, co už teď děláte, by nešlo dělat také ještě něco jiného. Neustále jsme dostávali informace, že bychom to neměli omezit, naši pomoc jenom na zásobování potravinami. Nýbrž měli jsme také srdční s prozbou o zdravotnictví, vzdělávání. Zda bychom nemohli zvážit, zda bychom nemohli nastartovat nějaké evropské projekty, protože zcela banálně řečeno, každý Evropan, který je v zemi, a který tam doprovází nějaký projekt, vytváří kontakty k severokorejskému obyvatelstvu a ti se doví něco o realitě, o tom, jak to skutečně ve světě je a zjistí, že ta nepřátelská představa vlastně není v pořádku, že není správná. Já jsem měl ten dojem a celá řada mých kolegů rovněž, že bychom možná měli eh, věnovat ještě větší pozornost takovým projektům, ostatně i takovým projektům, abychom umožnili severokorejcům setkávat se také někde mimo Evropu. Eh, všechno to je dlouhodobá záležitost a rychle k tomu jistě nedojde. Situace s potravinami je velice špatná. Mnoha odhadů, mnoho odhadů bylo, že se situace ještě zhorší. A proto si myslím, je pro nás důležité, abychom se snažili tady nadále pomáhat. V Jižní Koreji, kde jsme byli velice krátce, teď to pojmu velice zběžně, protože máme ještě další program dnes. No, sešli jsme se s ministrem zahraničí a sešli jsme se s našimi kolegy z Národního zhromáždění. První konstatování. Bylo to perfektně připraveno, zorganizováno, ale také bylo to doprovázeno nesmírným nadšením. I když jsme vlastně v sobotu eh, k ním přijeli, byla to sobota, byla tam celá řada osob velice angažovaných, angažovaná jednání, eh, žádné, žádné rozladění na základě toho, že jsme prostě dorazili později, než jsme původně měli a skutečně byli nesmírně, nesmírně zaujatí na tom, jaké zkušenosti můžeme předat, kde bychom mohli si pomoci. Ministr zahraničí na nás udělal nesmírně otevřený, dobrý dojem A on nechtěl nám vyvracet to, co možná je špatně v Severní Koreji, co se tam děje zlé, špatného ne. On měl zájem na tom, aby se objevila, objevili, objevila společná vlákna, kde by se dali prostě věci napojit, navázat. A pak jsme se byli podívat na Kesong protože informace, že to teď spadá pod vojenskou kompetenci, eh, eh, vlastně, promiňte, nedojeli jsme tam, protože to spadlo pod vojenskou kompetenci, ale pak jsme vlastně s plným nadšením eh, se dověděli, že se věc pohla. Já jsem dnes hovořil tady s jihokorejským velvyslancem v Bruselu a dnes či zítra začne provoz tam a bylo nám řečeno, že tento průmyslový kontext nejenom, že zahájí opět společný provoz a výrobu mezi Severní a Jižní Koreou, ale že eh, nabere i mezinárodní širší dimenzi, aby se mohli účastnit tohoto projektu i jiní partneři. Příští týden mezi Jižní Koreou a Severní Koreou dojde k setkání rodin. Velice skromná malá setkání, ale dochází k ním, A proto lze konstatovat, že se věc dala do pohybu. Severní Korea je naprosto uzavřený stát, kde se lidem nedaří dobře, ale mám určitý dojem, že se věc dá do pohybu, jak říkám, je tady řada mladých lidí, kteří mají zájem o jakékoliv kontakty a já jsem si jistý, že takovéto kontakty by mohly mít dlouhodobé efekty. Na závěr. <clears throat> Severokorejského velvyslance budeme mít zde na návštěvě v říjnu. V lednu tady budeme mít jeho korejské kolegy z Národního parlamentu ve Štrasburku. A kdyby náš výbor měl zájem ve s ním jednání, velice bych to doporučoval. Já osobně i s těmi kolegové jsme se mnoho poučili, získali mnoho cených zkušeností. Já jsem člověk, který necestuje zrovna rád, ale jsem rád, že jsem tam jel. Bylo to, domnívám se, důležitá investice tuto cestu. Skutečně děkuji srdečně. Much. Sir Robert, please. Děkuji, Sir Robert má slovo. Pane předsedo, jsem vděčen a fascinován zprávou pana Royla a Vyvstává z ní řada otázek, zejména pro ty, kteří nemají možnost navštívit toto eh, zajímavé místo. Za prvé, eh, byl, eh, jste byli členové spokojení s tím, že viděli vše, co chtěli, protože to určitě není ta pověst, kterou Severní Korea má ve světě. Za druhé, nedávno ve Velké Británii byl vysílán jeden televizní, jedna televizní reportáž, vlastně natočena zakázanou kamerou tajně eh, v Severní eh, Koreji a eh, tam bylo mm, vyjeveno to nesmírné utrpení, hlad, chudoba a také hrůzné vězeňské podmínky s množstvím vězňů. A za třetí, vzhledem k hrozbám vůči USA a tak dále ze strany Severní Koreji, měli jste možnost posoudit stav armádu, armády, setkali jste se se zástupci armády a tak dále. A nakonec téměř retorická otázka. Řekl byste vy nebo členové vaší delegace, že eh, naprostá neznalost a ignorace Severní Koreji vůči eh, zbytku světa je eh, hrůza, anebo je to spíše jakési požehnání? Děkuji, máte slovo. Já asi neprozradím tajemství, když řeknu, že to bylo zastrašující, že to bylo také vystřízlivění pro nás. Vůbec jsme neviděli to, co jsme chtěli. Měli jsme potíže dopracovat se k setkáním eh, s zástupci nevládních organizací, to, což se nakonec podařilo, ale jinak jsme byli konfrontováni se skutečnostmi zcela vymyšlenými eh, garniturou eh, Severní Koreje ale to nikoho neudivuje. Nejzajímavější je pro mě posouzení eh, těch kolegů, kteří tam byli již několikrát. Já jsem tam byl poprvé. A ti eh, tvrdí, že se to prý o něco málo otevřelo. Dokonce eh, jsme tam viděli mladé lidi s mobilem, ale s mobilem fungujícím pouze v Severní Koreji, ale měli ho. Byli tam i lidé mm, dobře oblékaní, zjevně osoby, které byly ve vedoucích pozicích, ano. Ale na druhou stranu jsme viděli obrovskou bídu když jsme cestovali eh, krajinou a baráky, v nichž by v Evropě nikdo nebydlel. To je stoprocentní pravda. Ale zajímavé pro mě je vidět ten rozdíl eh, v hodnocení lidí, kteří tam byli již několikrát a který, eh, kteří říkali, že eh, je to poněkud otevřenější, trochu se to prý otevřelo, že je tam o poznání více aut než v minulosti. V minulosti jsme tam byli, viděli obrovské silnice bez aut, viděli jsme velkou fabriku, která nám byla předváděna jako vysoce automatizovaná ovšem takovou rychlostí, že by se to dalo zvládat eh, ručně, nebylo by zapotřebí to automatizovat. Asi neměli dost materiálu, aby provozovali to zařízení. A když jsme pohledli z okna, tak jsme viděli eh, na eh, dvoře té fabriky i pochodovat skupinky vojáků. Takže všude, mm, při každém pohledu jsme zaznamenali vojsko. Otázkou je nyní, kde jsou ta místa, která by připustila určitý pohyb. A e, důležité je, abychom našli cestu, e, jak e, umožnit nevládním organizacím, aby pracovali. A chci říci, že jakákoliv činnost, kterou tam my umožníme s lidmi nebo prostřednictvím lidí ze západní nebo střední Evropy, to znamená pro ně o kontakt víc a o další možnost komunikace víc. A je, myslím, na čase, nelze eh, se věčně izolovat, anebo jednu zemi věčně izolovat. To známe i z Evropy dokonce i selhal ten eh, jejich eh, eh, nevelmi odvážný pokus, abychom na začátku cesty odevzdali mobily. Já jsem řekl, ne, neodevzdáme a tím pádem se to podařilo. Když jsem řekl tedy ne, neuděláme, tak se ta věc tím vyřízila. Takže zdá se, že tam dochází k určitému odzbrojení. V retorice nikoliv v rétorice byli vždy na vině ostatní, to znamená američané, Japonci, Jižní Korea, ale já jsem pak jednoho dne řekl, dobře, nedopustíme, aby ten rozhovor dospěl až tak daleko, protože pak stejně budeme odporovat. Spíše jsme eh, zavedli ten rozhovor na to téma, jak zlepšit eh, životní podmínky lidí, jak je eh, přiblížit životním podmínkám na jihu a jak opět zprovoznit kesong a tak dále. A také na eh, dotazy nebo námitky severokorejčanů, že potřebují více západních investorů, jsme eh, řekli, to přece nejde, když nenabízíte spolehlivost, když eh, je u vás možné ze dne na den fabriku zavřít, tak investory nenajdete. Byli tam lidé, někteří ze Severní Koreje, kteří ehm, byli skutečně ehm, velmi ehm, rozhněvaní na tuto reakci, ale jiní, kteří mlčeli a u kterých kterých se to snad setkalo s pochopením. Já vám děkuji a je radostné slyšet, že dnes je tam e, situace poněkud otevřenější než v 90. E, letech a že dokonce e, umožnili vést sebou eh, eh, mobily. Eh, v televizi tam tenkrát byly dva kanály, to byl takový vtip. Na prvním kanále se objevil hlavní vůdce, který promluval a na druhém kanálu někdo, kdo řekl, sledujte první kanál. Dobrá, tak nyní má slovo opět pan Montalto. Um, Děkuji. Já jsem taky byl v Severní Koreji Nevím, jestli jsme tam byli současně, ale možná skoro jo. Problém, který já vidím, je ten, že severokorejci mají zcela jinak jaksi formované myšlení než eh, jiné autoritářské země. Oni byli vychováváni mnoho let, byli indoktrinováni a oni jsou upřímně přesvědčeni a věří upřímně tomu, co se jim říká, i tehdy, kdy to, co se jim říká, působí zcela neuvěřitelně našim uším. A to si myslím, že je největší problém, který svět má se Severní Koreou. Ale na rozdíl od jiných zemí, které jsou uzavřené, tak existuje určitá forma kontaktu a určitá forma komunikace nebo výměny s vnějším světem eh, v Severní Koreji. Je to naprosto nepravděpodobné, a když k těm kontaktům dochází s vnějším světem nebo s lidmi z vnějšku, tak velice často tomu dochází za takzvaně zvláštních okolností. Já také mohu říci, že v nedávných letech došlo k velice nepatrnému uvolnění, ale velice nepatrnému Čína zjevně nemá ten vliv, který si my představujeme, že by mohla mít na Severní Koreu. Severní Korea pro každého, kdo tam kdy byl, je tak neobvyklý stát, tak zvláštní země, že je téměř pro nás nemožné pochopit, co si Severokorejci vlastně myslí. Když hovoříme o milionové armádě, tak já říkám, že to je jenom zlomek, protože každý Severokorejec je voják. Každý Severokorejec nebo Severokorejka je voják. Takže když hovoříme o největší nebo čtvrté největší armádě na světě, tak si musíme uvědomit, že Každý z nich sloužil na vojně tak či onak. A jejich eh, formování, jejich myšlení je takové, že musí být jedna Korea, jak to prohlašují, taková je jejich víra a možná je to jedna z nejtěžších, ne nejtěžší situace, se kterou se člověk může setkat. Kdy prakticky jak si každý nebo téměř každý severokorec je indoktrinovaný tímto směrem. Ehm, ten kolega musí odejít, ale pan Panok chce vystoupit, takže kdybyste mohl s námi ještě zůstat tři minuty. Děkuji, já se musím zeptat eh, svých multisocialistických kolegů, Každý ví, že Severní Korea je sociali, stalinistická říše teroru a já jsem pochop, a nebo ten mladý eh, vůdce nechal popravit svoji někdejší milenku a, a jako zase jiné excesy v souvislosti s narozeninami jeho dědečka. Eh, a nevím, jestli třeba návštěva vaší delegace není využívána režimem k propagandě, aby posílila postavení velkého vůdce. Já odmítám jezdit do takových zemí, protože oni to zneužijí aby udrželi e, svoji moc a aby ukazovali, jak je západoevropské země uznávají. Totež, když se jede do Iránu. Jakým způsobem můžete zaručit, že ta vaše návštěva e, opravdu pomohla korejskému lidu a ne režimu? Pan e, Royal? To je dobrá otázka a je to vždy otázka, kterou si člověk musí klást, ale právě ten příklad, který právě uvádíte, pane kolego, mi skýtá o argument víc říci, že bylo dobře, že jsme tam jeli. Když jsme poté eh, slyšeli o eh, té popravě, tak já jsem napsal dopas, dopis na eh, korejského velvyslance, který ještě je zde a v tom dopise jsem požadoval, aby mi zjistil a potvrdil, zda to skutečně proběhlo a kdo a proč byl zastřelen, popraven. Ehm, já jsem řekl po té návštěvě, můžeme plným právem požadovat odpověď na tento dopis. A jsem zvědav, jak s tím ten korejský velvyslanec eh, naloží. Je to vždy věc uvážení, jak říkáte. Můj dojem po té cestě je, eh, že to bylo správné a že to pomůže, ale pomůže to samozřejmě vždy jenom trošinku. Eh, vždy jenom ehm, trošinku. Nesmíme to přeceňovat, ale Korejcům jako takovým to, myslím, nepomůže. Tak důležití zase nejsme. Děkuji vám mnohokrát. Vy jste tedy omluven, chcete-li se vzdálit, ale my budeme pokračovat eh, dalším bodem a sice situací eh, v oblasti lidských práv v Sahelu a eh, chtěl bych vyzvat pana Tenoka, který je zpravodajem, aby se ujal slova. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a jak ví většina členů výboru, ta moje zpráva nebyla zcela snadná a bez eh, kontroverzí. Skutečnost, že západní Sahara, která představuje asi čtvrtinu zprávy, eh, si vyžaduje 95 pozornosti a lobování. A to hovoří o také pozornosti tohoto parlamentu a o tom, jak je tento bod sporný. Než se pustím do pozněvacích návrhů a kompromisu, tak eh, tváří v tvář nedorozumění, myslím, že je nutno poskytnout výboru objasnění o e, vzniku této zprávy na začátku, tedy respektive moje pozice vůči eh, západní eh, Sahaře eh, je již po několik let stejná a známa. Nedomnívám se, respektive nezaujímám konečné stanovisko o finálním statusu této oblasti. Nikdy jsem nebyl nadšen zahrnutím západní Sahary do zprávy. Když jsem to přijal, tak jsem vycházel z toho, že mám pojednat po pouze oblast Sahel, Sahelu, ale postupně mi bylo zjevné, že západní Sahara bude představovat část eh, zprávy a původní návrh Sandy eh, byla pouze západní Sahara jako samostatná zpráva. Posledně jsme dospěli ke kompromisu o situaci lidských práv v oblasti Sahary, eh, západní Sahary a oblasti Sahelu. Ale Šlo skutečně o příliš rozsáhlé zadání. Po určitých zdlouhavých řešeních a kompromisech a jiných alternativních názvech e, jsme se dohodli, že v názvu smlouvy bude figurovat pouze oblast Sahelu, ale západní Sahara se vyskytne e, v textu a na tom jsme se shodli napříč frakcemi. Na rozdíl od výpovědí některých členů a vlád e, vůbec nechci ignorovat vůli konferenci předsedů, dopředu a e, mm, o tom svědčí tato zpráva. Západní Sahara e, e, je velmi zřídkavý přívěsek diskuse o oblasti Sahelu. Ale generální tajemník OSN v Dubnu prohlásil, že i problematika západní Sahary musí být vyřešena v zájmu a ku prospěchu oblasti Sahelu. A my říkáme, že lidská práva a demokracie eh, jsou eh, eh, skutečně nerozpletitelné a neoddělitelné. A když nechám tedy západní Saharu stranou, tak se zejména ve zprávě zabývám pěti zeměmi mm, v rámci strategie EU Sahel Eh, eh, nejnaléhavější část eh, zprávy se věnuje obrovskou katastrofou, která probíhá v Mali, západoafrické zemi v posledních dvou letech, která měla stabilitu politickou i mír po řadu let. I když můžeme být mírně optimističtí, že to nejhorší je za ní, není to ještě u konce, je tam několik sto tisíc uprchlíků, kteří čekají na návrat domů. Dlouhý proces usmižování musí začít také tím, aby aby se jednotlivé komunity usmířily a také problematika Tuaregu musí být vyřešena napříč regionem. Usmíření nebude fungovat buď bez, bez odplaty. Mali musí být prototypem úspěchu justice a právního státu. Příliš často v oblasti Sahelu se um, válečné zločiny setkávaly s beztrestností a proto eh, je důležité eh, potrestání eh, bývalého diktátora této země. Kromě okamžitých potřeb Mali a likvidace beztrestnosti jsem zdůraznil i nutnost kompre- rozsáhlé strategie napříč oblastí Sahelu, kde půjde ruka v ruce dodržování lidských práv, bezpečnost, potírání obchodování s lidmi, drogami a zbraněmi, zejména pokud jde o Um, obchodování na eh, eh, super dálnicích protinajících eh, zemi ze severu na jich a zejména je nutno zajistit legitimitu vlády a státních orgánů. Také tam obhajují decentralizaci moci a podporu roli Eh, na nevládních organizací. Zabývám se i situace, eh, situací eh, žen, zejména mrzačení genitálí, nucených sňatků a v Mauritánii zejména problematikou otroctví, což je skutečně něco velmi sporného a Mauritánci to odmítají, že to vůbec existuje. Takže nutno říci, že Eh, ta zpráva prošla poměrně hladce a setkal jsem se s koncenzem. Eh, v řadě pozměňovacích návrhů jsme se snažili eh, vyhovět námětům kolegů ze všech frakcí. Ta část, která se věnuje západní Sahaře, je, jak zmíněno, mnohem komplikovanější. Snažili jsme se obtížně dosahovat kompromisy. V některých případech jsme měli eh, počáteční úspěch, ale v konečném důsledku jsme nemohli vyhovět každému a od mm, eh, ukončení jednání eh, někteří kolegové dokonce požádali, aby byli vyloučeni z těch kompromisů jako autoři. Uh Zdá se eh, eh, eh, tedy, že ten postup nebude snadný. Očekávám, že ne všechny pozněvací návrhy budou přijaté v rámci těch konečných kompromisů, ale vyzývám kolegy, aby je každopádně předložili. Já tak učiním také, pokud jde o určité dílčí korektury, například počet států, které uzna, uznali SNDI. Eh, celková nebo hlavní eh, téma eh, zprávy je nutnost spolupráce s Evropské unie s místními představiteli. Došlo tam už i k řadě seminářů a také programu na budování kapacit toto je oblast, kde můžeme učinit více eh, v rámci naší pomoci a doufám, že i zpráva k tomu eh, přispěje. Rovněž eh, bychom mohli svést dohromady více různých hlasů o západní Sahaře a pozitivně ovlivnit tamní situaci alespoň drobným dílem, tak by to určitě mohlo přispět k tomu, aby se tam demokracie a bezpečnost opět navrátili. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve mi dovolte, abych poblahopřál našemu zpravodaji za vynikající zprávu a za práci, kterou on a jeho spolupracovníci odvedli u tak eh, komplexní Eh, zprávy. My jsme měli příležitost eh, hovořit o tom eh, ve Štrasburku a ten výsledek je vynikající, velice mě těší. Nicméně mám několik připomínek. Tato zpráva z vlastní iniciativy je nejdůležitější zpráva, kterou náš výbor během tohoto volebního období vypracoval. Klade se tady důraz na část světa, která bývá zapomínaná a izolovaná Sahel je oblast pěti zemí, 70 milionů obyvatel, 100 eh, tisíce lidí, kteří trpí eh, hladomorem, HIV, eh, je potřeba skutečně se na dnešní Sahel soustředit. Je to geograficky bohatá oblast a současně geopoliticky nestabilní. A Mrzí mě, že některé problémy nejsou rozvedeny šíře. Právo na zdraví žen, nucené sňatky, eh, eh, kde definice, kdy vdova musí si vzít eh, bratra, eh, manžela, nebo kdy si eh, vdovec vezme sestru své manželky, to je zcela běžné třeba v Mauretánii a co třeba otroctví v Mauretánii a v Nigeru. Ta situace je alarmující. Samozřejmě ehm, Sahel je jaksi bohatá oblast, rozmanitá a je potřeba jednat, přijímat konkrétní opatření a současně ale jsem velice rád, že jsem k tomu to mohl přispět. Mm, nicméně, mě e, trošku něčemu nerozumím. E, zdá se mi, že naše zpráva je poněkud e, disproporcionální a poslední část více než deseti odstavců se netýká Sahelu, ale západní Sahary nejprve jsem mm, se bránil, potom jsem to vzdal a viděl a zjistil jsem, že prostě někteří úmyslně věnují takovou pozornost západní záře. E, Sahara a e, lidská práva, ano, ale pro celou Saharu, nejenom pro jednu část. Já nepochybuji o problémech s lidskými právy e, v západní Sahaře. Samozřejmě je tam mnoho problémů a jsou tam prostupné e, hranice, takže tam No, v celém tom regionu eh, se ty problémy přelévají, ale mnohé z nich jsou mimo téma. Tak udělejme zprávu z vlastní iniciativy o západní Sahaře, tak jak to třeba udělali ve francouzském senátu, kde oddělili Sahel od eh, západní Sahary. Bohužel teď je na to pozdě. A pak jsem chtěl ještě zhodnotit práci všech stínových zpravodajů. Pan Tanok No, pane Tanaku, vy jste odvedl skvělou práci, výborně jste skompinoval 341 pozměňovacích návrhů, ze kterých jste vytvořili 42 kompromisních návrhů, které by měly e, prakticky všechny uspokojit s výjimkou dvou. Jak už jsem zaznamenal ve Štrasburku, já nemohu podpořit kompromis 32 a 36 a navrhnu kolegům z EPP, aby eh, hlasovali proti. Kompromis 32 uvádí eh, myšlenku práva na sebeurčení lidu eh, západní Sahary. Já věřím spíš na autonomii, jak to v roce 2007 navrhlo španělské království. A co se týče pozměňovacího návrhu 36, hovoří o rybolovné dohodě mezi EU a Marokem a já jsem toho názoru, že není v kompetenci našeho výboru, abychom jednali o takovéto obchodní dohodě, která kromě toho je navíc předmětem nového projednávání. Takže pane zpravodaji, ještě jednou já vám děkuji za vaši práci. Velice mě těšilo, že jsem s vámi mohl spolupracovat a se všemi kolegy. A ještě než skončím, tak chci poděkovat všem asistentům, kteří nám velice pomohli. Děkuji. Děkuji vám. Je pan Laky? jako Liky Luk, nebo jaký Laky? Jsi zapnutá. I just heard the last comments on uh... Já jsem slyšel poslední připomínku zprávy o Sahelu, který se týká eh, západní Sahary. A eh, zatímco souhlasím s tím, že je ta zpráva uspokojivá a vyvážená, tak eh, mám nějaké připomínky eh, ohledně západní Sahary, co se eh, týče její jaksi té disproporcionality. Je to disproporční, protože tato zpráva původně vznikla jako zpráva o Sahelu oddělené od západní Sahery. Potom nastalo rozhodnutí, a nepamatuju si přesně v které fázi toho procesu, kdy bylo rozhodnuto ty obě zprávy spojit v jednu. A moje frakce podpořila myšlenku, aby obě zprávy zůstaly oddělené. A já souhlasím s panem Luhanem, když říká, že by si to zasloužilo, nebo že by západní Sahara si zasloužila vlastní zprávu o lidských právech a dalších eh, eh, významných otázkách a já už se nepamatuju pozici EPP, ale pokud bylo rozhodnuto, že to bude takto, tak to musela být široká schoda. Já nevím, jestli je ještě čas, ale myslím si, doufám, že najdeme čas eh, na to, abychom vypracovali zprávu, která by se týkala pouze západní Sahary. Také oceňuji ducha spolupráce eh, během rozpravy o kompromisech. Pan Tanok udělal maximum pro to, aby skloubil velice rozmanitá stanoviska na toto téma a trošku jsem zklamaný teď tím prohlášením pana Luhana, že chce, aby EPP se stáhlo, eh, stáhlo svou podporu kompromisům 32 36, protože my jsme strávili ve Štrasburku celé dopoledne jednáním o eh, jednotlivých kompromisech a já jsem eh, řekl, že pozice EPP nebo jsem se domníval, že eh, pozice EPP byla eh, rozhodnutá a prezentovaná a neslyšel jsem žádné námitky eh, na tyto klíčová témata. A takže já jsem celkem spokojen s výsledkem jednání a každopádně tuto pozici beru na vědomí. Všichni vědí, že socialisté vždy podporovali a budou podporovat vždy budou podporovat právo na sebeurčení lidu západní Sahary. My nesouhlasíme s návrhem Mm, Maroka takzvanou autonomii a tak dále. My se domníváme, že to je jenom způsob, jak eh, odvádět pozornost od tématu a jak obejít základní věc a eh, to znamená, že lidé musí mít právo na plné sebeurčení, na státní, eh, na eh, to, co uznali všechny mezinárodní organizace, počínaje OSN a včetně Evropského parlamentu, který opakovaně znovu potvrdil svoji pozici a plnou podporu eh, plné práva na sebeurčení lidu západní Sahary a taková bude naše pozice i v budoucnu. Co se týče toho druhého bodu, to znamená rybolovné dohody, také musím připomenout, že tento parlament zaujal velice pevné stanovisko týkající se eh, toho, k čemu došlo v loňském roce ohledně rybolovné dohody, kdy tu eh, eh, dohodu proti té dohodě hlasovalo asi jaksi většina sta hlasů a, a to způsobem naprosto ne, ne, nefér a v rozporu s mezinárodním právem. A pokud EPP bude dál razit tuto eh, pozici, no tak uvidíme ve Štrasburku, jaký bude výsledek, jestli parlament bude stejně odhodlaný eh, i příště. A poslední bod, kompromis 41. Uh, Kompromis 41, tam ten text je opravdu velice složitý kompromis a vede to k určitým nejasnostem, co se týče práva na sebeurčení lidu západní Sahary, takže tam my se stahujeme z kompromisního návrhu 41. Děkuji. Děkuji, paní Weber má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Osobně bych ráda poděkovala našemu zpravodaji za odvedenou práci. A neříkám to proto, že je to zdvořilé a přátelské, ale protože skutečně věřím, že odvedl velmi dobrou práci ze dvou důvodů. Za prvé, jde o zprávu jako takovou. Toto je status quo, bylo to rozhodnutí eh, přijaté o e, stavu lidských práv e, v lidských práv v oblasti Sahelu. A z tohoto úhlu pohledu zpravodaj skutečně podtrhl ty nejdůležitější aspekty problematiky, které nenacházíme ve strategii EU. A proto si myslím, že to, co uvádí ve své zprávě, a jsou zde i k tomu i pozměňovací návrhy, skutečně pokrývá problematiku řešení eh, lidskoprávních eh, otázek v oblasti Sahelu. Druhá otázka, problematika západní Sahary, eh, to bylo velmi choulostivé, citlivé téma v tom smyslu, že mnozí kolegové mají velmi rozdílné, vyhraněné názory na toto téma a není snadné se vypořádat s takovýmito situacemi. Je to téměř nemožné vyhovět všem. Nicméně eh, dosáhli jsme řady kompromisních eh, návrhů, které eh, v nich se promítá otevřenost zpravodaje vůči tedy mm, zahrnutí nejvyššího možného počtu pozměvacích návrhů i z různých hledisek. Měli jsme i ve Štrasburku několik setkání a konzultací a tato setkání nebyla vždy snadná pro mnohost názorů a kolegů. A došlo mezičasem i k dalším eh, skutečnostem. Skupina ALDE se eh, velmi domáhala účasti na kompromisech, ale eh, my se také hodláme stáhnout eh, z pozměňovacího návrhu 36. My jsme ten kompromis chtěli, ale bez eh, té mm, eh, závěrečné části. Eh, žádali jsme dílčí hlasování, bylo nám řečeno, že to mm, v rámci kompromisního pozměňovacího návrhu není možné, to znamená, že eh, se toho musíme zříci a to znamená, že každý pozměňovací návrh bude hlasován samostatně. Ehm, to znamená také, že mm, nejsem schopná předpovědět výsledek hlasování v mé vlastní politické skupiny jsou ehm, osoby s různými názory názory, což asi bude platit eh, pro všechny politické skupiny. Je to škoda. Myslím, že by bylo eh, eh, záhodno, aby Evropský parlament dosáhl alespoň koncenzu v této věci, ale není-li to možné, tak musíme vyčkat, jak to hlasování dopadne a kam se dobereme. Takže budeme hlasovat a uvidíme také, co se pak stane na plenární schůzi. Děkuji. Děkuji vám. Pani Nilsson má nyní slovo. Děkuji mnohokrát. Stejně tak jako kolegové bych ráda řekla, že práce, kterou jsme vykonali společně s panem Tanokem, probíhala ve velice dobrých podmínkách. Pan Tanok i kolegové byli vždy k dispozici, strávili jsme spolu spoustu času, protože ve Štrasburku jsme pořád přidávali schůze, abychom mohli o této zprávě diskutovat. Já jsem relativně spokojená touto zprávou. Velice se mi líbí například, že se nám podařilo integrovat jeden nesmírně důležitý bod, který tam nebyl, a sice o otroctví a také to, co řekl můj předřečník o situaci žen v reprodukčním věku. Já pracuji velice aktivně v výboru pro ženy a jejich práva, tudíž jsem spokojená, že tento bod byl zařazen. A Mm, podařilo se najít schodu mezi nejdu mezi zástupci e, stínových zpravodajů, ale chtěla jsem tedy poděkovat panu Tanokovi za to zprávu. Co se týče argumentace, to, co tady řekl pan kolek Arleky, já sdílím jeho uh, postoj, co se týče práva na sebeurčení obyvatel západní Sahary. I to, co tady zaznělo eh, k bodu rybolovných práv, mám stejnou pozici k západní Sahaře. Co se týče zprávy jako takové, ano, mohli bychom udělat zprávu. To by bylo dobré. Já osobně jsem spokojena, že jsme vůbec dospěli k této zprávě, ale proč ne tedy novou zprávu, která by se vyloženě zaobírala západní Saharou? Eh, protože největší část nebo větší část zprávy eh, o Sáhelu se tím zabýval. Je to normální, ale asi bude zapotřebí, abychom skutečně pokročili v práci k západní Sáhaře, kde je mnoho co říci co se týče lidských práv, mezinárodního práva. Tady je třeba učinit mnoho a také se domnívám, že bychom do budoucna mohli tedy udělat novou další zprávu k západní Sahaře. Ale tady jsem spokojená s touto prací, která není špatná, nebylo to snadné, ale já tedy jsem spokojená. Co se týče pozměňovacích návrhů 41, já bych možná navrhla ústní pozměňovací návrh. To je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji mnohokrát. The Scholz, please. Děkuji vám, pan Scholz má slovo. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj Willy Mayer a Marie Christine Berža eh, se dnes nemohli dostavit a proto mě požádali, abych přednesl několik připomínek k této zprávě. Chci poděkovat zpravodaji za eh, velmi rozsáhlou práci na této velmi těžké Eh, úloze a musel naložit mnoho úsilí, aby eh, dospěl k kompromisům a tak dále. Pokud jde o kompromis týkající se práva na sebeurčení, já bych se eh, chtěl přimluvit za to, aby to tam zůstalo zachováno. Vzhledem k dlouhé genezi eh, této zprávy, jestli to bude pouze o Sahelu, o Sahaře odděleně, samostatně nebo dohromady, tak eh, si myslím, že my bychom měli usilovat o velmi konkrétní znění a proto bych chtěl uvést tři příklady, kdy se musíme vrátit k tomu přesnému eh, znění, tak jak je to užíváno v mezinárodním eh, jazyce, například paragraf eh, nebo odstavec H. Samozřejmě, že OSN mají ve svém usnesení z listopadu 1980 vyjádřený protest proti okupaci západní Sahary a myslím, že bychom tady měli mít jasno. Totež v paragrafu nebo odstavci H původní záměr eh, zmínit generálního tajemníka pro region znamená uznat, že ani Maroko, ani jiní neuznali administrativní právo Maroka na to území. Tady se musíme držet eh, konkrétní mezinárodně sjednané formulace. A nakonec eh, bych chtěl zdůraznit, že tyto požadavky nebo návrhy týkající se samostatné zprávy o západní Sahaře jsou velmi žádoucí. Měli bychom um, k tomu ve výboru dospět co nejdříve. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Nejc. Drazí kolegové, dovolte mi, abych začala tím, že poblahopřeju panu kolegovi Tanukovi za předložení jeho stanoviska. Vítám velice kvalitu jeho práce, protože eh, hovořit o situaci lidských práv v pěti státech Sahelu je velice komplikovaná a obtížná záležitost a záležitost západní Sahary, jak ukázala znovu naše diskuse, je extrémně citlivá a senzibilní, protože aby nedošlo k nedorozumění, velice si vážím práce, kterou vykonal náš kolega Tanok, je to velice obtížná práce. Budu hovořit několik minut, ne mnoho, ne dlouho. Zásadně k západní Sahaře. Mnoho z vás ví, eh, že mám rodinu v Maroku, je to země, kterou velice dobře znám. Eh, je to situace, která je mi prostě familiárně znám. Ale to, co je zásadní, a nacházíme to ve zprávě, je trvání na tom vidět nějaké řešení tohoto konfliktu. Tento konflikt existuje zcela nepochybně a je třeba dospět k řešení. To, co rovněž víme, pakliže si dobře vzpomínám, a toho se trochu dotkla tato zpráva. Ono to se, není to jenom Maroko, jsou to obyvatele západní Sahary, Sarahuani, kteří, eh, kterých se tento Eh, konflikt týká. Já vím, že některé třetí státy mají námitky vůči této formulaci, jako například Alžírsko, které vlastně od prvopočátku se snaží zabránit vlastně nějakému jasnému řešení. A možný přístup k tomu, aby se dospělo k řešení, podle mého názoru by bylo respektovat skutečnosti a faktů. Dovolte mi tedy učinit dvě poznámky. Za prvé, v pozměňovacích návrzích padá zmínka o třech obětech evakuace tohoto provizorního tábora v západní Sahaře. 13 obětí. Eh, řík, a Říká se, že všech těch 13 obětí jsou oběti marocké policie. Jsou to oběti, které byly zmasakrovány, ale je mimo jakoukoliv skutečnost, že v kompromisu 36 se připomíná, že tento parlament e, se zaobíral tím provizorní, provizorní smlouvou o rybolovu. To je taky pravda, ale zisk z rybolovu nebyl jasně konstituován, eh, že by tedy tato dohoda eh, byla ve prospěch obyvatel západní Sahary. A to možná bylo důvodem pro odmítnutí této dohody. Já jsem se účastnila toho rozhodování ve své skupině. Eh, mimo jiné tam byly také ty důvody, že rybovolný výbor pro rybolov nebyl příliš spokojen se způsobem, jak komise odpověděl, nebo spíše neodpověděl na tyto otázky. Uh, Rovněž skutečnost, že tato dohoda pokrývala rak, kde zbýv, nezbývalo víc než čtyři týdny. Takže se řeklo, dobře, tak to odmítneme raději. No a vzhledem k tomu doporučit v této zprávě parlamentu zamítnout dohodu pro rybolov, která se nachází ve vyjednávání, to je tedy něco, co nepřipustím. A to je důvod, proč jsme se stáhli z tohoto kompromisního návrhu. Myslím si, že to je pro nás zásadní. My děláme sami naše doporučení, ale přeci, eh, pardon, dělat doporučení k textu, který ještě neznáme, se mi zdá eh, být eh, trochu nepří, nepřístojné. A chtěla jsem ale poblahopřát Charlesi Stanokovi, který, Stanokovi, který vykonal výbornou práci i dalším. Všechny naše skupiny jsou rozdělené nad tímto tématem a naši stínoví zpravodové eh, museli skutečně prokázat velký diplomatický um a jsem si jist, že zaměstnanci stejně tak jako asistenti eh, vykonali velice dobrou práci. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. Děkujeme. A nyní pan Panzeri. Grazie, Presidente, mi associo anch'io a applauso. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chci se také eh, přiklonit ke slovům chvály. Zpráva pana Panoka se mi jeví jako dobrá zpráva. A když se jedná o problematiku obyvatel západní Sahary, jedná se vždy o lidská práva. ale jde to nad rámec této oblasti, týká se to celého regionu a vzájemné vlivy, eh, které tady existují a které se odrážejí v sousedních zemích, ale také to má vliv prostě i až sem do Evropy. Eh, co se týče západní Sahary, já bych nechtěl přednášet nějaký odsudek, eh, ale rád bych respektoval to, co zde je a z toho, co tu zaznělo, si myslím, že každý před hlasováním v plénu bude mít ještě jednou možnost v jednotlivých frakcích o tomto tématu hovořit. Mm, čili já tady nechci teď přednes žádný hodnotový úsudek, ale jenom zhodnotit obecně situaci. Domnívám se, že tento parlament je neschopný vyjádřit se k této otázce. Trvá se na výchozích pozicích, někteří chtějí právo na sebeurčení, druzí tvrzí, tvrdí, že toto je nereálný cíl a tudíž je nesmírně obtížné když zůstaneme všichni u našich výchozích eh, pozic. Již celá desetiletí eh, eh, po usnesení OSN nedošlo k žádnému jinému pokroku a stále OSN podněcovala k dalším krokům, ale nic konkrétního se nestalo. A v takové situaci bychom prostě měli připomenout, na to, o čem se hovořilo v Maroku, ale rovněž v souvislosti s Alžírskem a možná, že bychom měli, abychom tedy přispěli konkrétním něčím a nikoliv, abychom prostě tady měli jenom prázdné eh, rozpravy měly zohledňovat historickou fázi, eh, kterou v současné době prožíváme a možná bychom měli si položit reálné cíle, které lze krok po kroku dosáhnout. To by bylo možná daleko více žádoucí. Samozřejmě to vyžaduje také odvahu a kreativitu. Eh, nelze ulpívat na výchozích pozicích, jak už jsem řekl, protože pakliže zůstaneme u tohoto pro a proti, eh, tak i ty nejdalekosáhlejší kompromisy, které budou předloženy, budou zničeny hlasováním, protože každý bude hlasovat podle svého vědomí a svědomí, ale cel, celé to eh, nepřinese žádný pokrok v této záležitosti. Milan. Děkuji a nyní pan Milan Mon. Muy brevemente. Děkuji vám, pane předsedo, velice krátce. Já neznám tyto kompromisní pozměňovací návrhy, eh, které byly vyjednány eh, pod eh, panem Tanokem. Myslím, že jsem pochopil, že jich bylo pracováno 40 a něco. Pozměňovací návrh 36 Eh, z toho, co rozumím, eh, je velice kontradiktorní eh, s výborem pro rybolov a vzhledem k té smlouvě, která se vyjednává s Marokem. My, hlas, my se zastáváme a hovoříme o udržení této dohody již celá leta. Mm, já zastupuji španělskou delegaci, ale tento pozměňovací návrh se mi nebude líbit, protože my jsme příznivci této rybolovné dohody. Týká se to také španělské flotile, španělské rybolovné flotily tedy. Uh, a také co se týče práv obyvatel západní Sahary, eh, Tady se neřeklo, že to je okupované území a minister zahraničního výboru eh, eh, přitom tady upozorňuje na rybolovné záležitosti. Já si myslím, že to není v kompetenci tohoto výboru a ani ten název toho, této zprávy nesouvisí s lidskými právy, a o, o to méně ještě s lidskými právy obyvatel západní Sahary, eh, kteří mají taky tento, eh, kteří také tam loví v těch vodách. Já nevidím souvislost jednoho s druhým. Děkuji velice stručně, pan Laky. Pane Arlaky. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jenom dvě věci bych chtěl objasnit. Jedna se týká mého prohlášení, říkal pan Nác, ohledně eh, neštěstí, ke kterému došlo eh, v, nebo tedy k střetu mezi policií a, a e, obyvateli západní Sahary v táboře, e, který tam je. A tam jsou různé verze. Někdo říká, že e, tam zahynulo 80 Sahraují ve střetu s policií a soud který proběhl, byl naprosto nespravedlivý, protože tam byly zcela odlišné verze, ale jiná než ta oficiální verze, soud vůbec nevzal na vědomí a každý, kdo se věnuje lidským právům, nemůže připustit takovou situaci. To znamená, že civilisté demonstrovali, došlo k eh, jaksi silnému zásahu ze strany policie, byli tam mrtví, potom proběhl soud, který eh, odsoudil takzvané eh, pachatele té demonstrace. A druhá věc eh, se týká toho, co říkal pan Panzery, že tedy právo na sebe určení, pokud jej nelze dosáhnout, tak se má změnit. To je, nebo to je věc, kterou my nemůžeme akceptovat protože co se dá se má dělat? Jako Palestinci by měli podle této teorie akceptovat okupaci, protože jejich sebeurčení nelze dosáhnout. To je celá řada situací ve světě. Jakmile máte nějaké základní právo na sebeurčení a jestliže jeho prosazení trvá příliš dlouho, tak eh, jak si ztrácí hodnotu? nebo co, takže proto já jsem přesvědčený, že všechny významné mezinárodní organizace, Mezinárodní soudní e, trestní tribunál, tento parlament a tak dále e, mají jednotné právo a vždy podporují toto základní lidské právo. Děkuji. Děkuji vám, paní Nejc. Chce ještě stručně vystoupit? Ano, já budu velice stručná. Mě by nikdy nenapadlo nazývat to, k čemu došlo v tom k, k táboře e, jako nehoda nebo neštěstí. Ehm, ten proces e, proběhl před vojenským soudem, což tehdy bylo v souladu s Marockou ústavou. Chtěla bych připomenout, že v mnoha Nechte mě domluvit, prosím v mnoha našich vlastních zemích ještě přednedávnem tento typ případů se také řešil u vojenského soudu. A teprve v posledních desetiletích se mi zdá, že většina našich členských zemí skončila, skoncovala s touto praxí. A nicméně ten proces byl veřejný, proces sledovali nejenom členové marocké výboru pro lidská práva, ale také mezinárodní pozorovatele, kteří eh, jak si prohlásili, že jsou celkem spokojeni se způsobem, jakým ten soudní proces proběhl. Já jsem s nimi hovořila, mimo jiné místo předsedkyně eh, výboru pro lidská práva v Maroku jsem, jsem s ní tedy mluvila a marocká vláda rozhodla, že tento zákon se, bude, se změní a takovéto skutky již nebude e, z, projednávat vojenský soud a to je ostatně uvedeno také v tom příslušném kompromisním návrhu. Děkuji vám. Chtěl bych nicméně připomenout teď chce mluvit pan Pancéry, ale chtěl bych vám všem připomenout, že bychom neměli otevírat novou rozpravu v rozpravě. Takže prosím, pane Pancéry io, no, no. Presidente, se lei non consentiva la replica, io non... Eh, no, no, terminavo... okay. Pane předsedo, eh, eh, já bych se nepřihlásil, kdybyste nechtěl reakci, ale já jsem chtěl přece jenom poukázat na to, že teď by nemě, bychom neměli směšovat právní normy. Právní normy, které platí, musí být dodržovány i v politickém procesu, protože jinak bychom eh, si prostě osvojili pouze právnické a nikoli v politické příspěvky. Eh, musí dojít k politickým krokům, abychom mohli dosáhnout určitého cíle a tyto politické procesní otázky musíme dodržovat, jinak nebudeme potřebovat přece žádné usnesení v parlamentu usnesení existuje i u OSN a to by šlo pouze zopakovat a mohli bychom, a to by mohlo stačit, ale když chceme dosáhnout něčeho více, tak prostě musíme konečně začít akceptovat stanoviska těch druhých, protože jinak budeme přešlapovat z místa na místo, zůstaneme u východních pozic a nic se nestane. Děkuji mnohokrát a nyní e, jménem e, služby vnější činnosti pan Bernard Savadeš. Děkuji, pane předsedo, za prvé za příležitost promluvit a chtěl bych opatřit své poznámky předmluvou, v níž eh, zdůrazním nezbytnost prosazování lidských práv eh, ve eh, veškeré činnosti Evropské vnější služby, zejména ve vztahu mezi EU a třetími zeměmi. A na tomto pozadí mám několik komentářů k určitým aspektům kompromisu 36 k odstavci 40. První komentář se týká stanoviska právní služby Evropské unie. To je citováno. Ten odstavec, ten eh, předcházející odstavec eh, konstatuje, a nyní cituji, paragraf 25, odstavec 25. Jestliže eh, další eh, eh, výzkum a těžba bude pokračovat v zájmu s přáními západní Sahary, pak to bude porušovat zásady mezinárodního práva ve vztahu k nerostnému bohatství a e, o oblasti bez sebeurčení. Proto právní stanovisko e, nevychází, respektive nevylučuje e, a priori případné právní využívání administrativou. A za druhé, asociační dohoda a dohoda o zemědělství a obchodu se vztahují jak na Marocké království i na region západní Sahary, což je spravováno de facto Marokem. Evropský parlament v příslušném prohlášení z února 2012 ohledně dohody o obchodu a zemědělství eh, se schválilo nebo souhlasilo s principem aplikace Mm, eh, tohoto principu na Maroko. Eh, určité modality eh, byly stanoveny pro dohodu o obchodu a zemědělství. První mise DG Agri proběhne tam v tom území přímo příští měsíc a obdobně ve svém prohlášení o budoucím protokolu o rybolovu z prosince 2011 problém nespočíval v pokrytí západní Sahary, ale podmínek pod, dotýkal se podmínek, za jakých by takovýto protokol se měl vztahovat k západosaharskému území. A opět parlament tady žádal o rozsáhlé, rozsáhlou zprávu o um, dopadech eh, všech těchto aktivitách, které budou prováděny pod nebo v rámci tohoto protokolu. Proto se domníváme, že eh, v tom závěru existuje určitý problematický prvek, obsažený je v odstavci 36, který vychází z předpokladu, že e, ta podmíněnost nebyla naplněna v tom smyslu, že vychází to z předpokladu, že těžba zdrojů skutečně je považována za porušení zájmu západní Sahary. A proto se hovoří dále o tom, že veškerá těžba nebo průzkum, což má dopady na naši dohodu, bude vlastně porušovat zásady mezinárodního práva. Děkuji vám mnohokrát a pan Tanok má slovo, pokud chce něco dodat. Tak eh, Myslím, že se pohybujeme tady eh, v kruzích eh, dokola, dokola eh, argumenty se opakují a asi nyní chápete, proč to byl tak obtížný, obtížný úkol, snad nejobtížnější za posledních 14 let, co jsem zde. Jedna se o zprávu nikoli AFETu, ale podvýboru pro lidská práva zabývá se řešením sporu a konfliktu. A nyní bych prošel jednotlivými příspěvky kolegů a stinových zpravodajů. Pan Ruata, nesouhlasím s tím, že jsme nevěnovali dostatek pozornosti eh, eh, zdraví žen. Osobně eh, tam nechci zavádět pojem reproduktivní zdraví, protože to je otázka svědomí ohledně umělého přerušování těhotenství a to není moje koncepce lidských práv, je to na jiných, aby to tam zaváděli, ale není to něco, co bych tam chtěl uvádět. K dalším otázkám. Dále tady byly určité e, poznámky o nucených sňatcích. E, myslím, že to je také kulturně velmi e, citlivé hovořit o těchto problémech. Někteří vůbec neznam, nevědí, co to vlastně znamená, ale určitě tam zmiňujeme otroctví a já jsem to dokonce zmínil i ve svém úvodu, což popírají zejména mauritánské orgány, ale je to realita v eh, tom regionu. Pokud jde o otázku západní Sahary, opět eh, řekl si, jste, že chcete eh, opustit od eh, odstavce 32 a 36. Já jsem se snažil nebýt příliš eh, deterministický, pokud jde o eh, citaci určitých skutečností a zásad sebeurčení a teritoriální celistvosti, úmyslně tam zůstávám vlastně nespecifický a ambivalentní, abych si tím eh, nezadal. Dále otázka rybolovu. Akceptuji eh, poznámku Milana Mona, ale eh, byla to velmi ehm, horečná debata v parlamentu, kterou jsme vedli a pan ehm, Mon přiznává, že tam má Španělsko velký zájem a Španělsko samotné několikrát, ehm, zejména před 40 lety, tuto problematiku upustilo nebo se jí obrátilo zády a myslím, že se tomu nyní ne nemůžeme vyhnout. Pan Aláky sám řekl, že velká většina v tomto parlamentu odmítá dohodu o rybolovu mezi EU a Marokem, i když se to eh, bude muset opět přeskoumat. Ehm, já myslím, ale při pohledu na své znění, já tam nevylučuji těžbu v zájmu obyvatel. Nejsem právník, pokud právní služba se domnívá, že tento, eh, toto znění je mm, není v souladu se s právem, tak eh, prosím, pan Arlaki, opět ty tež argumenty z jiné perspektivy eh, k článku 36 a 41 nebo odstavcům 36 až 41 paní Weber. Eh, lituji, že ALDE se stáhla z kompromisního návrhu 32 paní Nielsen, reproduktivní zdraví, to jsem zmínil, a jak jsem řekl, zdůrazňuji, že to není zpráva o mezinárodním právu, nejsem mezinárodní právník, ale je to zpráva o základních lidských právech, ale samozřejmě nutně se to překrývá i s mezinárodním právem v určitých aspektech. Paní Nejc, ano, je to choulostivé, souhlasím, ale zpráva e, se e, nezaměřuje primárně na řešení tohoto velmi starého konfliktu. To by šlo nad rámec zprávy. Pokud je o kompromis 34, nemám problém v tom ident identifikovat identitu těch eh, lidí, kteří zahynuli. Pan eh, Panzeri, děkuji za vaše komentáře. Zjevně eh, víte o tom regionu mnohem více než já, ale musím souhlasit s panem Alakim, že eh, nemůžete jen tak odmítat sebeurčení, protože by to okamžitě bylo dosažitelné. Já při Uznávám, že to nemusí nutně znamenat státnost, ale musí to být přijatelné pro všechny strany. Nicméně já jsem se před 15 lety zabýval východním Timorem jako svou první zprávu a, když, a kdybychom nebyli zakotvili právo východního Timoru na sebeurčení, tak by z toho nikdy nevznikl samostatný e, stát. Stejně tak e, to platí pro Namíby a další. Já se domnívám, že sebeurčení a teritoriální celistvo jsou velmi důležité zásady a mají e, stejnou váhu i v mezinárodním právu a musí být jako takto brány a nejsem ochoten odmítat jedno či druhé. A myslím, že jsem už zmiňoval Milana Mona ohledně rybolovu. Ehm, samozřejmě, že to není primární oblast e, sporu a e, musím říci, že téměř nikdo se nezmínil o ehm, e, zbytku Sahelu, kromě západní Sahary. Takže abych se vrátil k tématu, který nadnesl, které nadnesl pan Arlaky. Bohužel se mýlíte, já také jsem byl na začátku špatně informován. Evoluce této zprávy byla taková, že jsme provedli forenzní e, průzkum e, se všemi zúčastněnými od začátku až do dnes. Začalo to návrhem o západní Sahaře z vaší skupiny. Já jsem se o tom doslechl, když už se to proměnilo e, v dohodu o Sahelu, k čemuž byla západní Sahara připojena. Pak pan Brok navrhl navrhl, abychom pokryli celou Saharu, což eh, přesahuje můj rámec zprávy, tak jsme se vrátili k Sahelu tím, že ani v názvu nebude západní Sahara figurovat pouze v obsahu. Takže eh, takto se uzavřel kruh. Začali jsme ale diskusí o západní Sahaře. Přeji eh, všechno dobré každému, kdo by chtěl eh, vypracovat zprávu pouze o západní Sahaře, ale určitě uznáte, že to bude velmi těžký boj, těžký zápas a, a já se k tomu sám už vracet nechci. Děkuji. Conclude. Děkuji vám, tím končíme naši rozpravu na toto téma a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Já bych chtěla komisi vysvětlit jenom jednu věc. Jenom chci reagovat na pozici komise. Jestliže bychom místo této formulace Zatímco toto kontroverzní téma zůstává nevyřešené, tím máme na mysli celý ten konflikt. Jestliže bychom řekli, zatímco e, reporting nebo zprávy o e, vývoji nejsou e, neodrážejí situaci saharského lidu, nebo to by vám vyhovovalo lépe? Já to budu muset projednat s právní službou. Děkuji. Tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to je výměna názorů s um, doktorkou Sima Bahus, která je ředitelkou kanceláře rozvojového programu OSN pro arabské státy eh, a současně je asistentkou generálního tajemníka OSN. Doktorka Bahusová Eh, absolvovala jaksi mm, pozoruhodnou kariéru v Jordánsku, nyní má na starosti 18 eh, eh, mm, lokálních kanceláří OSN v arabských zemích a Eh, především samozřejmě, které mm, sehrávají významnou roli a fungují ve velice problematickém prostředí, konkrétně třeba v současné době v Sýrii a podobně. A tak bychom se rádi seznámili s vašimi eh, názory a poznatky a co si myslíte, že bychom měli dělat. Eh, věci nejsou vyřešené ani v jiných zemích, jako třeba Egypt nebo Tunisko, Libie a takže je to celá řada problémů v těchto zemích a pochopitelně mm, jak si bývají spojovány. Takže mm, vás poprosím, abyste e, nejprve uvedla desetiminutovou prezentaci a potom e, kolegové mm, se budou ptát. Děkuji vám, pane Pasku, vážení europoslanci, vaše excelence, dámy a pánové. Dobré odpoledne vám všem. Velice mě těší, že jsem tady. Pocházím z regionu a zastupuji region, který, jak všichni víte, je dnes v krizi. Také pocházím a zastupuji agenturu OSN UNDP, která se maximálně snaží regionu pomoci na cestě k demokracii a lidské důstojnosti. Jak všichni víme, před třemi lety eh, se eh, arabský, eh, lid arabských zemí rozhodl vydat cestou důstojnosti a demokracie. Lidé vyšli do ulic, aby si mohli budovat vlastní budoucnost, odmítli chudobu, nezaměstnanost a zranitelnost. Muži, ženy a děti společně šli do ulic, aby odmítli osud, který nechtějí. A bylo to velice inspirující pro celý region, pro celý svět a lidé tedy eh, s, hrdostí povstali eh, a eh, a žádali lepší kvalitu života a cítili, že ji mají na dosah. Ale dnes po tolika nadějích vidíme zase e, zoufalství, násilí, e, nesvornost, boje, a to v Egyptě, v Tunisku, v Líbii, v Jemenu a samozřejmě v Syrii. V Syrii vidíme lidi umírat po desítkách tisíc, utíkat po milionech. Lidé, lidské e, utrpení v Sýrii je strašné. 100 tisíc mužů a žen e, a dětí zemřelo, přes 2 miliony eh, Syřanů uteklo, 4 eh, miliony Syřanů muselo se přesunout do jiných částí města, byly zničeny školy, nemocnice a podobně. A potřeba politického řešení v Sýrii je naléhavá a přechod k eh, eh, obnově eh, nemůže čekat. To je důležité nejenom pro budoucnost samotné Sýrie, ale řešení je naléhavé také z perspektivy sousedních zemí a subregionů. Dnes krize v Syrii také vytváří veliký tlak, veliký tlak na subregion Jordánsko, Libanon i nedávno Irák, které potřebují větší podporu od mezinárodních partnerů. Eh, s uprchlíci v Libanonu, Jordánsku a nyní i v, v Iráku představují veliký tlak a je eh, taky samozřejmě problém s nedostatkem zdrojů. A arabský eh, svět vidí tedy dvě možné vize. Buď budoucnost lidské důstojnosti, demokracie a svobody, anebo zoufalství která vize zvítězí. Podle mého názoru, podle našeho názoru, podle názoru UNDP to bude záležet na udržitelném rozvoji a bude to záležet na tom, jakým způsobem zajistíme udržitelný rozvoj v arabském regionu. A potom eh, když Eh, řešení, eh, totiž eh, čistě zdánlivě politická, mají své kořeny ve zhoršené kvalitě života, nedostatečných pracovních příležitostech, emigrace mládeže a dále zranitelnost regionu ovlivněného klimatickými změnami, nedostatkem vody a, a drahotou potravin. Kombinace Eh, vysokého procenta mladé populace v zemích jako třeba Somálsko, Jemen, část Libie pouze eh, poskytují více eh, jaksi žoldnéřů, extremistům a podobně. Abychom zvrátili tento negativní vývoj a stagnaci, to je podmínka pro zajištění mírového rozvoje arabského regionu. Když se podíváme do dějin, žádná transformace nebyla hladká nebo rychlá, čili tady není prostor pro zoufalství. Žádná revoluce neuspěla bez inkluzivního růstu, sociální inkluze a sociálního zapojení všech arabských region také nesmí eh, ztrácet z dohledu jiné deficity, které tam vždy byly patrné, jako deficit vědomostní, deficit rovnosti pro ženy a dívky, lidských práv nebo v oblasti zprávy eh, věcí veřejných, velké výzvy zůstávají také na stole, kdy je potřeba pomoci eh, definovat novou sociální smlouvu mezi lidmi a státem, což by zlepšilo kvalitu života i demokracie a svobody. V rozvojovém programu OSN UNDP spolupracujeme se všemi subjekty a partnery v, zemích, v arabských zemích, abychom vytvořili základ pro mír a bezpečnost, pro dobrou zprávu, demokracii a zapojení ve veřejném životě. Také se snažíme dokončit nedokončené cíle milénia a lépe definovat agendu pro eh, období po roce 2015. A v transformačních zemích je také třeba zlepšit reformu, zajistit lepší sociální eh, mm, síť. Například v Tunisku jsme poskytli významnou podporu volbám, eh, ústavním rozvoji a prosazení státního práva. V Egyptě zajišťujeme inkluzivní procesy, aby se do nich zapojili všichni občané a aby se řešili naléhavé potřeby nejzranitelnějších. V Libích systémy OSN a UNDP poskytly významnou podporu při prvních volbách a e, na podporu e, kandidátek žen a UNDP také podpořili proces vzniku nové vlastní ústavy prostřednictvím zapojení e, občanů. V zemích kde probíhají eh, konflikty nebo které trpí konflikty v sousedních zemích, tam poskytujeme humanitární pomoc a současně máme podpůrné programy, které vytvářejí pracovní příležitosti a sociální kohezi. A v této oblasti my vlastně pomalu eh, proměňujeme humanitární pomoc v dlouhodobou podporu. Snažíme se tyto eh, země, jako třeba Maroko nebo Jordánsko, stabilizovat země, ve kterých zatím nedošlo ke konfliktu a doufáme, že tam nedojde ke konfliktu, tak, abychom jim pomohli vytvořit jakousi cestovní mapu pro skutečnou stabilizaci celého regionu. Výzvy nadále před námi stojí a jsou to politická řešení demokracie, mládež a příležitosti pro mládež, aby um, eh, se mohli prosadit ve společnosti. Musíme eh, věnovat pozornost agendě žen, jejich eh, role mm, a jejich možnosti se zmenšují. Musíme věnovat otázku ekonomickému rozvoji a ekonomické transformaci. Musíme věnovat pozornost lidským právům a úctě k diverzitě univerzitě eh, rádi spolupracujeme s Evropskou unii, protože UNDP má důvěru obyvatelstva v tom, že poskytuje nestranou podporu. Máme dlouholeté zkušenosti s vytvářením rych, nebo s rychlým vytvářením projektů v zemích trpících konflikty, poskytujeme podporu v nejkritičtějších dobách a společně jsme přesvědčeni, že musíme nadále nadále pokračovat jako partneři pro změnu v arabském světě. A poté, kromě toho, pokrok v arabském světě má velký vliv, protože e, e, také na Evropskou unii, protože je to významný trh pro eurozónu a také Ehm, jsou významné pohyby lidí. Mnoho mladých Arabů sní o ekonomických příležitostech v Evropě a arabský region by měl být schopný zajistit eh, arabské mládeži 200 milionům Arabů mladších 24 let, že budou mít příležitosti doma. A konečně také eh, spolupracujeme v významné problematice míru a bezpečnosti, které jsou spojené s extremismem. Eh, musíme spolupracovat proto, abychom pomohli realizovat naděje arabských lidí. A to je dlouhodobý proces, který vyžaduje pozornost nejenom krátkodobě, nejenom okamžitě, vyžaduje to vytrvalost a pevnou angažovanost dlouho a dlouhodobé perspektivě. Eh, Evropská unie a UNDP mohou být eh, katalyzátorem, který umožní skutečně důstojný život arabskému světu minutu. Děkuji. Děkuji vám. A než um, udělím slovo kolegům, tak bych chtěl ještě ocenit přítomnost tří členů parlamentu z Djibouti. Je to pan Weiss, pan Bilahi a pan Said, kteří jsou zde mezi námi. Pobývají v Bruselu při příležitosti um, nové konference o e, Somálsku, která proběhla včera. A nyní dávám slovo panu Panzerimu a poté dalším. Poté následuje Sir Robert a paní Nates. Takže pane Panzeri, velmi stručně chtěl jsem pozdravit, poděkovat že jste zde s námi v Evropském parlamentu a také učinit um, jednu poznámku a dvě otázky. Ta první úvaha je následující. Já souhlasím s tím, co jste eh, řekla. Eh, domnívám se, že je třeba, aby celá oblast byla doprovázena snahami o politickou stabilizaci a proto potřebujeme také odpovídající eh, politiku hospodářského rozvoje. Ukazuje se, že když lidé nemají plný žaludek, eh, nezasasují se o hodnoty demokracie. To znamená, že musíme tento vývoj provozovat na dvou kolejích, potřebujeme posílení práv a demokracie, ale zároveň potřebujeme podpořit vývoj jako takový. A proto mám dvě otázky. Jak posuzujete politiku sousedství Evropské unie, zejména ono zásadu more for more? Je to oprávněná politika dávat více těm, kteří podnikají více v oblasti demokracie a práv, ale jiní říkají, že zase touto politikou se trestají občané těch zemí, jejichž vlády nejsou schopny eh, rozvíjet demokratické procesy. To je otázka, která asi by mohla vést k novému k nové reflexi o způsobu naší politiky sousedství. Dále se říká, že situace je cholostivá. Jsou tady potíže s náboženstvím, ale my si nemůžeme dovolit vyloučit arabské státy, to by ohrozilo hospodářský a sociální rozvoj těchto zemí. Je to pravda? To può essere un elemento fondamentale di freno. questo non significa dare un giudizio sulle religioni ma Intendo solo da... Eh, protože musíme zvažovat, aby abychom eh, tady neměli i jiné prvky brzdící proces, o který se snažíme, neutralitu v politické oblasti. Domníváte se, že náboženství tyto země zatěžuje nebo ne? Děkuji, paní Nejc má slovo. Někdo opustil eh, sál, ale to není můj problém. Madam, vítejte a děkuji vám za eh, váš projev úvodní, který mě i mým kolegům eh, dává eh, mnoho materiálu k přemýšlení. Bohužel čas je omezený a proto budu stručná. Asi před deseti lety UNDP zveřejnil zprávu o rozvoji této oblasti. Byl to velmi důležitý dokument, který byl sestaven, zpracován arabskými intelektuály a akademiky. A pokud si vzpomínám dobře, tak jedno ze zásadních zjištění v té zprávě podle autorů bylo, že důvodem deficitu lidského rozvoje v arabském světě eh, je trojí. Za prvé absence eh, živoucí eh, demokracie, demokratických struktur. Za druhé, skutečnost, že ženy byly do značné míry vyloučeny z veřejného života. A ten třetí jsem zapomněla, promiňte. Ale byl to velmi důležitý dokument, který ovlivnil i náš vztah k různým společnostem arabského světa. A jak jste naznačila, ty různé projevy arabského jara vyvolaly velké naděje mezi tamní populací, ale také na naší straně. A možná, že jsme se spletli v tom, že jsme očekávali příliš mnoho, příliš brzy. Když se ohlédneme na naši eh, historii a na různé formy eh, evropských revolucí v průběhu 19. Eh, a 20. století, tak bychom si mohli vzpomenout, kolik těch revolucí selhalo, a to mizerně, a jak dlouho to trvalo ve všech těch případech, než nadešla stabilita. A to je pravděpodobně důvod, proč příliš úzká interpretace zásady more for more, víc za víc, je při zpětném pohledu, a vždy je snadné samozřejmě posuzovat věci zpětně, je příliš úzká tato interpretace Jestliže se společnost chce rozvíjet ze stavu autoritářské vlády eh, ke skutečné demokracii, tak toho nelze dosáhnout za dva nebo jeden rok. Ehm, trvá to mnohem déle. A proto se domnívám, že eh, tento přístup byl asi příliš ukvapený. Také jsem eh, sama zažila, když jsem ehm, se jako poslankyně účastnila eh, ustavení eh, pracovní nebo zjišťovací eh, mise v Egyptu před dvěma roky, jak obtížné bylo vysvětlit Egypt Egyptianům zásadu podmíněnosti. Když se podíváte na egyptský tisk a na to, jak oni informovali o té naší zjišťovací skupině, tak o podmíněnosti se tam vůbec nezmiňovali, to zametli pod koberec. A nakonec a to je jeden z mých koníčků. Jsem přesvědčena, že demokracie, žádná demokracie nemůže vzkvétat bez udržitelných provozuschopných politických stran. Potřebujete je. Chcete-li položit základy skutečně um, reálné fungující politické demokracie, a současně často vídáme, že mnohé humanitární organizace nebo jiné soukromé veřejné neochotně poskytují pomoc eh, těm eh, rodícím se politickým stranám, protože se obávají, že budou sami vnímány jako stranické a eh, proto jsou tyto zárodečné nebo rodící se politické strany ponechány sami sobě a trvá to velmi dlouho, než se etablují a než pak ta demokracie začne fungovat. Můžete se k tomu vyjádřit, považujete to za správnou úvahu a co s tím dělat. Děkuji. Sir Robert. Je tu celá řada věcí, které vyplývají z této fascinující eh, rozpravy a mám vlastně dvě otázky. Za prvé, a navazuji na to, co kolegyně říkala o demokracii, já si myslím, že máme jakousi obsesi, že k demokracii musí dojít příští úterý a to nejde. Ve Spojeném království, které se pišní tím, že je demokracií, eh, tak prostě to trvalo eh, staletí, než vznikla demokracie, jakou ji dnes známe a všeobecné volby proběhly až v roce 1918. A co se týče Ligy arabských států, eh, je to, je to jenom formální orgán, nebo je možné, že má nějaký vliv, protože mně se nezdá. A za třetí, Otázka týkající se udržitelných politických stran. Vzhledem k tomu, že v arabských zemích je více mladých lidí v poměru k celkové populaci eh, a nezaměstnaných mladých lidí než v jiných částech světa, využívají eh, více sociální média a možná OSN a Evropská unie o jako třeba prezident Obama začít používat sociální Eh, média, sociální sítě, aby kontaktovali mladé lidi, aby našli mezi sebou lídry, vytvořili politické strany a podobně. A poslední, co chci říct, co si myslíte o římském katolicismu a eh, ne, eh, o minulosti Ehm, eh, papeže. Existuje něco podobného v muslimském světě o nějaké autoritě, která by mohla ovlivňovat veřejné mínění ve směru k nějakému sjednocení nebo zblížení sunitu a šítu, nebo nějaká taková autorita, která by mohla takto fungovat. Děkuji. Eh, a nyní doktorka si má, má slovo. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Paní Gomeš. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám velice za zajímavou prezentaci a chtěla bych se vás zeptat na několik věcí. Jeden z problémů v minulosti když jsme eh, navštěvovali projekty financované Evropskou unii, a realizované e, prostřednictvím UNDP v různých zemích, třeba v Iráku. Jeden z hlavních problémů, který jsme s tím měli, byla nedostatečná viditelnost pomoci z Evropské unie v rámci projektu UNDP, ať už se to týkalo věznic třeba v Iráku, nebo měla by existovat nějaká politika, která by tomu zabránila. A já se vás chci zeptat, jakým způsobem se toto změnilo. A jsem si prakticky jistá, že arabská povstání v rámci arabského jara vedla UNDP a obecně agentury USN k tomu, že provedli jakési vlastní hodnocení, jak, tak jak my třeba mm, se tomu věnujeme. Jakým způsobem si vykládáte určité jevy v souvislosti se zeměmi, které i přes určitou vysokou míru bohatství je, je velice e, problematické respektování minimálních lidských práv mám třeba na mysli země Perského zálivu, co se týče eh, ženských práv žen a obecně lidských práv. A co nám můžete říci o vlivu? Ty teď vidíme, jak se sunité a šíité rozdělují v rámci konfliktu v Syrii a bojují proti sobě. A myslím, že většina Arabů je sunit, sunitů, ne všichni, ale existují šítské eh, komunity v mnoha arabských zemích. je, jaký toto má vliv eh, ve smyslu aktivit UNDP zaměřených na problematiku zprávy veřejných věcí a tak dále. A konečně, nedávno jsme hovořili o konfliktu Eh, teď jsme hovořili o západní Sahaře a o tom, že to brání lepším vztahům a integraci jak pro Maroko, tak pro Alžírsko. Samozřejmě známe mezinárodní právo, víme, že ten Eh, konflikt je nadále jaksi na seznamu OSN, ale může UNDP eh, realizovat nějaké aktivity na území eh, západní Sahary, protože jestli tam jsou nějaké aktivity, které by UNDP organizovala a která by mohla pomoci zhodnotit, jakým způsobem třeba dohoda s EU, EU s, Maroku, s Marokem může Eh, jak si být implementovaná ve prospěch nebo v neprospěch eh, obyvatel západní Sahary? Děkuji mnohokrát a slovo má paní eh, doktor Bahusová. Děkuji. Považuji všechny vaše otázky i komentáře za provázané a pokusím se je eh, odpovídajícím způsobem zodpovědět, protože skutečně jsou eh, eh, spojené, propojené. První otázka týkající se evropské politiky sousedství více za víc. Když se na ní podíváme nyní, tak nutně musíme změnit způsob práce s arabským světem, protože on se změnil. A také se domnívám, že ano, Budeme-li pokračovat podle vodítek zásady více za víc, pak eh, skutečně, jak někteří z vás zmínili, budeme trestat eh, ty ostatní země, které podle tohoto principu nebudou postupovat. Klíčem je dále se soustředit na lidská práva, na eh, svobodu a Eh, občanskou společnost a zajistit, aby všechny tyto prvky byly zahrnuty ve všech arabských zemích a že EU, eh, OSN podpoří všechny země, ať už Ehm, tu pomoc budou poskytovat vládám nebo občanské společnosti a tak dále, aby oslovili co nejvíc lidí v těch zemích. Ehm, problém je v tom, podle mě, že většina arabských zemí, eh, včetně eh, tamního politického vedení, se změnila, ale také mentalita toho politického vedení se změnila. Eh, to vedení nyní ví, že ti lidé v ulicích, kteří svrhli to tu předchozí vládu nebo prezidenta může svrhnout i je, pokud nebudou skládat účty eh, lidem. A proto jsou více v souladu, jsou také eh, více eh, citliví vůči potřebám svých lidí. A proto bych také navrhovala, že jeden ze způsobů práce je dále spolupracovat s těmi vedoucími představiteli, tedy více s poslanci, mládežnickými organizacemi, protože musíme zajistit, abychom pochopili, odkud ti lidé přicházejí, jaké jsou jejich skutečné potřeby a jak se mění prostředí v jejich zemích. Pokud jde o demokracii a e, politickou účast, e, myslím, že jedním z nejdůležitějších eh, aspektů je vzdělávání v arabském světě, protože vzdělávání za prvé je správné, že se zvýšily eh, číselné údaje, ale kvalita, eh, kvalita pokulhává na univerzitách, na školách ve všech arabských zemích a nejsou tam ani žádné osnovy o demokracii. E, společnost jako taková je velmi patriarchální, nebyla mm, vzdělávána o demokracii a mm, ani mládež až donedávna nebyla e, uznána jako určitý subjekt společnosti, i když tam je nejvyšší počet mladých lidí, e, nejvyšší míru nezaměstnosti mladých a nejvyšší počet lidí, mladých lidí, kteří chtějí migrovat a mládež, jak eh, sama dobře vím, ze spolupráce eh, s vedením eh, v Jordánsku v rámci Arabské ligy mládeži se dostane pozornost teprve poté, co vyjde do ulic. I když všechny zprávy které byly eh, předložené, včetně Arabskou ligou a tak dále, vypovídali o tom, že je zde eh, neklid eh, mezi mládeží, že mládež není spokojena, že se netěší dobrému vzdělávání, že kvalifikace mladých lidí neodpovídá potřebám trhu a že jednoho dne to vybuchne. Takže my nyní musíme skutečně být velmi obezřetní v ve své politice ve vztahu k školám, mládeži, školské politice a tak dále. Musím také říci, že v rámci OSN, a vy to asi víte, generální tajemník jmenoval eh, vyslance pro mládež. Je to velmi eh, mladý člověk, je mu 28 let asi, a snaží se cestovat po světě a šířit myšlenku, že i mladí lidé mohou ehm, být ehm, ehm, těmi, kteří přijímají politická rozhodnutí, mohou se účastnit politického života. On skutečně jezdí často do toho regionu, o němž mluvíme a zatím je to pro něho velmi obtížné prosazovat tyto myšlenky a také pokud jde o spolupráci s občanskou společností, to je velmi důležitá věc. Občanská společnost má určité kořeny v arabském světě, ale ty nejsou velmi hluboké a etablované. A proto musíme vlastně eh, ten trojuhelník občanské společnosti, vlády a eh, lidu eh, završit. Myslím, že lidé zatím nemají velkou mají již nyní větší chuť angažovat se v občanské společnosti, protože vědí, že na tom záleží. Pokud o Arabskou ligu, byla eh, jsem eh, asistentkou generálního tajemníka Arabské ligy před půl druhým rokem a stále eh, ještě věřím, že Arabská liga je důležitý nástroj, důležitý subjekt a instituce, která může předložit ehm, tužby a potřeby arabských eh, lidí a hájit je na mezinárodní eh, scéně i doma. Jsou zde určité problémy, ale je velmi důležité, abychom podporovali Arabskou ligu v tom, aby ona sama podporovala své vlastní občany a mechanismy aby bylo zajištěno, že sociální, ekonomický a politický rozvoj eh, skutečně eh, se uskuteční. A neměli eh, bychom určitě tuto důležitou instituci upozadit nebo se jí zříci Měli bychom dohlížet na to, aby eh, ta politická agenda eh, i tam pokračovala. Vím, že někteří eh, se domnívají, že tato organizace selhala. Já myslím ale, že tomu tak není, že stále ještě má co říci Nyní máme společného vyslance, který se snaží řešit eh, problémy v Sýrii a tady Arabská liga je velmi důležitá. Eh, mezinárodní, mm, na mezinárodní scéně nemůže být přijato eh, žádné rozhodnutí bez součinnosti Arabské ligy, takže je nutno ji dále podporovat a pomáhat jí. My eh, ji alespoň podporovat budeme dále. My, co by UNDP, věříme v podporu regionálních organizací, máme kooperační dohody s Arabskou eh, ligou abychom jí pomáhali budovat kapacity, řešit konflikty, eh, monitorovat volby v arabském světě. Takže ta nová agenda arabského světa musí být promítnuta do práce Arabské ligy a také v té podpoře, eh, kterou poskytuje zbytek světa a ostatní organizace sociální média. Ano, pokud se opět chceme zaměřit na mládež, která je nejpočetnější v arabském světě, musíme eh, zkoumat, eh, čím se zabývá, jak myslí, určitě jinak než my a e, musíme to pochopit, e, jak fungují a kam jdou. Já mám dceru, která je 16 let a pokaždé, když e, cokoliv udělám nebo cokoliv řeknu, tak mi řekne, Mámo, ty ničemu nerozumíš. Ano, je fakt, že já nerozumím, co oni chtějí nebo co ona chce, nerozumím tomu, jak myslí, nerozumíme jejich touhám, mají jiný svět, dokonce jiné rozvojové priority, než eh, eh, si myslíme, eh, že by byly pro ně dobré. Takže hlas mladých lidí, účast mladých lidí je velmi důležitý v globálním měřítku a také využívání nástrojů, které máme, je velmi důležité. A myslím, že záhy uvidíme poslance parlamentu v arabském světě, kteří jsou mnohem mladší než ti dosavadní a mm, dostanou se do popředí a mm, je nutno, aby navštěvovali parlamenty, aby byli voleni, aby vedli volby a tak dále. A to vyžaduje mnoho eh, vzdělávání, mnoho investic do vzdělávání a školení eh, mladých lidí. The, the, I don't know if I... Nevím, jestli... Nevím, jak to říci, ale co se týče muslimů a něčeho jako papež, bohužel v arabském světě je těch papežů mnoho v této části světa, ale myslím, muslimském světě jsou respektované instituce, se kterými bychom měli pracovat a kterým bychom měli věnovat pozornost a měli bychom je zapojit spolu s námi, aby pomohli řešit problémy. Problematika sunitu a šiitu v arabském světě. Já jsem vyrostla v arabském světě a nikdy jsem nevěděla, kdo je sunita a kdo je šinita, sun, šíta až do dneška. Ono to je velké téma, ale to je téma politické. Je to tak politizované, že musíme dávat pozor na to, jak s tím zacházíme. Já netvrdím, že znám odpověď. Já netvrdím, že znám řešení, ale musíme být opravdu velice opatrní, musíme být inkluzivní v našich politikách inkluzivní v prog- rozvojových programech. Musíme se ujistit, že každý v arabské společnosti všechny, vš, všechny oblast, oblasti všechny společenství musí respektovat lidská práva, práva menšin a tak dále. Dochází k vyloučení některých eh, sektorů částí nebo společenství v arabském světě a to se nyní projevuje, čili my musíme opravdu se ujistit, že toto eh, vylučování nebude pokračovat. To tady nikdy nebylo mezi lidmi v arabském světě, nebylo to ani mezi sektami, nikdy jsme v nedávné historii eh, neslyšeli o tom, že by šíité a sunité spolu bojovali a zabíjeli se navzájem. To je nový jev a je potřeba skutečně s tím zacházet velice citlivě a inkluzívně a, a nepolitizovat to. Takže já si myslím, že jsem se pokusila zodpovědět maximum otázek a připomínek. Já vám velice děkuji za čas, že jste přišli a e, vyslechli si co jsem vám chtěla si o UNDP a těším se na další spolupráci, především v rámci politiky východního eh, partnerství a abychom si řekli, jakým způsobem bychom mohli společně přispět k rozvoji jednotlivých priorit eh, arabského světa i odlišným způsobem. Děkuji. Well, we would like to thank you because... My děkujeme vám, tento dialog byl, myslím, velice užitečný i pro nás, pro obě, oba subjekty. A bylo to vaše kvality a vaše zkušenost v OSN a, a, a vaše činnost v regionu a že jste někdo o tamtud, kdo e, nám pomáhá porozumět těm věcem, protože Jakmile proniknete do tě, této problematiky, tak zjistíte, jak málo o tom víme a jak mnoho bychom toho vědět měli. Co se týče těch dětí, to je dobře, že, že jsou takový, jaký jsou. Děkujeme. Thank you again for everyone. Thank you. A já děkuji vám. Now <clears throat> we would move... A nyní přistoupíme k poslednímu bodu na programu. Jedná se o představení průběžné zprávy delegace ad hoc Evropského parlamentu o sledování soudních řízení s novináři v Turecku. Tato ad hoc delegace je vedená panem Jaroslavem Valesou, který je eh, členem z našich řad. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Ad hoc delegace se sformovala eh, z Eh, společného nebo smíšeného shromáždění EU-Turecko. A cílem eh, bylo eh, sledovat soudní řízení s novináři. Totiž existovalo tvrzení, že někteří, nebo dojem, že někteří novináři byli stíháni za to, co si myslí nebo co píší. Někteří se domnívali, že se dopustili zločinu, ale drtivá většina novinářů nebo ta, počet novinářů byl příliš velký, abychom to ignorovali. A proto eh, se dospělo k názoru, že je nutno zajet do Turecka a sledovat, zdali eh, ty soudní, ta soudní řízení probíhají férově. Za žádných okolností nesmí eh, být jejich svoboda slova porušena nebo omezena. průběhu naší návštěvy jsme mnohé e, objevili, co podpořilo naše obavy o neférovém e, zacházení s novináři. E, novináři byli například obvinováni z toho, že píší zprávy organizovaným způsobem a že to je plán pod, na podporu terorismu ta obvinění vycházela z novinových článků, knih a fotografií a také z určitých prvků, které údajně projevovaly existence jejich organizačního spolčení. Obhajoba ale odmítla tato tvrzení jako konstruovaná, jako skonstruované scénáře a hypotézy a zdůraznili, že ta obvinění eh, eh, nedokazují eh, páchání žádných trestných činů. Role ad hoc delegace nebyla verifikovat každé jednotlivé obvinění a jeho doprovodné důkazy ale vzala na vědomí opakující se obavy právníků, obhájců a organizací svobody slova v těchto případech a také v jiných procesech proti novinářům. E, knižky, včetně e, nezveřejněných rukopisů, byly zabaveny policií a novinové články a fotografie e, jsou také zmiňovány podrobně v těch obviněních. Vyšetřování určitých, při vyšetřování těchto případů byly předloženy e, takzvané důkazy o konspirační aktivitě, ale e, novináři tady e, byli obviněni například ze spolupráce s PKK, protože nepodali zprávy o určitých informacích, například konání setkání nebo podobných akcí ale tady eh, zase platí eh, pravidlo o eh, ochraně novinářských zdrojů, což je uzákoněno a na to se odvolávali i obhájci. Docházelo také k dalším případům, které zase státní zástupci hodnotili jako poškozování státu. Námitky vůči těmto obviněním mm, ale byly několikrát zmíněny a byla tady vyjádřena nutnost obrany pravdy a veřejného zájmu vyjadřování politických názorů, obdobných eh, názorům teroristických organizací, vyjadřování podpory modelu demokratického konfederalismu a regionální autonomii, což také podporuje PKK, je popisováno jako důkaz organického propojení s touto organizací telefony, záznamy telefonických rozhovorů jsou prezentovány jako důkazy eh, spojení s eh, mm, pachateli eh, kriminálních činů, ale obhajoba poukazovala na normální pracovní vztahy mezi novináři nebo mezi novináři a zdroji a mm, Ehm, poukázala na to, že eh, eh, závěry ehm, ehm, prokurátorů jsou absurdní. Jeden z předních eh, obhájců také zdůraznil, že není lidsky možné pročítat tisíce stran přepisů těch případů. Digitální důkazy v zmíněném televizním případu se zmiňuje o takzvaném záznamu ze schůzek a tam se tvrdí, že obžalovaní, eh, obžalovaní píší knihy organizovaným způsobem verifikace autentičnosti eh, tohoto důkazu eh, zavdala mm, důvod k intenzivním debatám. Důkazy eh, cestování do zahraničí, například vízová razítka, jsou také použita na podporu tvrzení, že několik obžalovaných se zúčastnilo setkání KCK v Iráku. A mm, obhajoba tvrdí, že cestování je součástí každé novinářské činnosti a poukazuje Eh, na nekoherentnost obvinění. Další zneklidňující eh, situace je přítomnost anonymních svědků. Ad hoc delegace bude nadále sledovat soudní řízení s novináři v Turecku a pak předloží svou závěrečnou zprávu v prvním semestru 2014. Evropský parlament ve svém usnesení z 18. dubna 2013 o eh, hodnotící zprávě o Turecku zaznamenává, že ad hoc delegace parlamentu pro sledování soudních řízení s novináři v Turecku bude nadále sledovat soudní procesy s novináři a pak bude usilovat o e, e, soudní reformy v Turecku, které zaručují svobody slova a tisku. Ad hoc delegace si uvědomuje, že Evropský parlament vyjádřil zneklidnění o probíhajících soudních řízeních a dlouhé e, vazbě, která předchází soud a která se týká zejména novinářů a že je důležité tyto věci řešit. Ad hoc delegace byla informována o tom, že turecký trestní zákonník a protiteroristická Eh, protiteroristické zákony mohou sledovat i nenásilné činy, pokud eh, je tady domněnka, že podporují teroristickou organizaci. Ad hoc delegace si uvědomuje, že článek 26 a 28 turecké ústavy omezuje svobodu eh, vyjadřování na základě národní bezpečnosti, veřejného pořádku a národní jednoty. Tyto body si zaslouží pozornost a další průzkum. Ad hoc delegace upozorňuje na to, že předchozí telefonické hovory Evropského parlamentu s eh, vla, pardon, že výzva parlamentu na adresu turecké vlády, aby byly dodržovány zásady eh, zásady eh, svobody tisku a slova musí být vyslyšeny. Příprava akčního plánu o lidských eh, právech eh, eh, ministerstvem spravedlnosti Turecka je také nezbytná. A budeme těsně a bedlivě sledovat implementaci v rámci mandátu. Bereme na vědomí také velký počet případů a obvinění Eh, proti novinářům eh, v souvislosti s problematikou eh, Kurdů. V některých případech byly na média uvaleny velmi vysoké sankce, které byly až likvidační. Ad hoc delegace byla také informována o obviněních, o využití nedostatečné, nedostatečných důkazů zejména jejich použití ministerstvem eh, spravedlnosti a eh, tureckých soudů. Budeme nadále pokračovat v konstruktivním dialogu, který jsme navázali s tureckými orgány. A jak jsem již eh, řekl, naše delegace bude nadále sledovat soudní řízení. Eh, máme další misi naplánovanou na příští týden a konečnou zprávu předložíme v prvním semestru 2014. Děkuji. Děkuji vám. Ano. Máme tady žádost o slovo. Pan Sofokleos. Um, uh, děkuji, pane předsedo. Nečekal jsem, že dostanu slovo tak rychle, ale děkuji. Kolega odvedl úžasnou práci, krásně, jasně vysvětlil, co se děje v Turecku eh, na, v souvislosti s těmi soudy s novináři. A také kolega naprosto jasně řekl, že tyto procesy nesplňují kritéria spravedlnosti, tak jak ji chápeme. A je to velice výmluvné a alarmující. A škoda, že to neslyší víc lidí. Já mám um, nějaké vlastní otázky. Proč se kolegové stále drží mýtu, že Turecko jako stát a především Erdoganova vláda E, vyznává stejné hodnoty jako my v kontinentální Evropě, protože Turecko není evropský stát. A za ty čtyři roky, kdy jsem tady, jsem hodně slyšel o hodnotách, hodnoty demokracie, e, které moje země přinesla světu. A oceňuji osobně na osobní a, vlastenecké úrovni. Kolik času vlastně mám? What, one minute? The chairman side. Minutu. Dobrá. Dořekněte svou myšlenku, říká předseda. Čili z patriotického pohledu tyto hodnoty jsou sdíleny všemi členskými státy a tyto hodnoty ovšem nezdílí ani vzdáleně Turecko. A já bych se zastával toho, abychom Turecku jasně řekli, že jednání Turecka o vstup, nebo jednání Turecka s EU na základě chování turecké vlády nemá žádnou šanci na úspěch ani teď, ani nikdy jindy. Také bychom měli jasně říci, že předvstupní půjčky a předstupní platby turecko by měly být zastaveny a, a vozit eh, Ford Transit, které jsou v Turecku vyráběny, jsou vyráběny eh, v, to, v závodě, který byl financovaný z Evropské unie a je pravda, že Turecko je příliš chudé, příliš velké a příliš jiné má příliš jiné hodnoty, jak jsme právě slyšeli, a na to, aby se mohlo kdy stát členem Evropské unie. A já hlavně doufám, že můj vlastní premiér nebude už jezdit do Istanbulu a řečnit tam eh, a zlobit se, když lidé jsou proti vstupu Turecka do Unie. Já jsem rozčílený, když můj premiér takto hovoří na Mezinárodním fóru. Je to je tu ovšem jedno významné téma, a to bude poslední věta, a sice požadavek Evropské unie, nebo Evropská unie prohlašuje, že má hodnoty a má-li být brána vážně se svými hodnotami, tak nemůže ani teď, ani jindy eh, uvažovat o tom, že by Turecko mohlo vstoupit do Evropské unie. A já moc děkuji panu kolegovi za naprosto jasné eh, vyjádření. Děkuji. Sedm statečných. Sedm statečných, jak podobně jak dospěli k názoru, že hlavní problém je štědrost. No ne, když se držíte svého názoru, dobře, ale mm, přetáhnout minutu o tři minuty je moc. Takže prosím, eh, pokračujeme a nyní má slovo pan Sofokleos. Καταρχάς, θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω. Děkuji vám. No, dovolte, abych vám přednesl stanovisko. které se ubírá tím směrem, že Turecko patří do Evropské unie. Teď jsme si vyslechli zprávu a s ohledem na to, co zaznělo, bych rád řekl, že v současné době se vykoná, dochází k vydírání Tureck, Evropské unie Tureckem. E, nerespektuje se nic, hlavně se nerespektuje právní řád, Eh, existuje kandidátská země, ale kandidátská země nerespektuje svobodu projevu, která patří k vymoženostem každého demokratického státu. v New Yorku existuje ochranný svaz novinářů poukazující na to, že Turecko je v celém světě onou zemí, která má ve vězení nejvíce novinářů, že je to v celém světě země, která utiskuje novináře a potlačuje svobodu tisku. Turecko stojí na prvním místě když se jedná eh, o cenzuru. Eh, to praví ochrany svaz novinářů se sídlem v New Yorku v roce 2012 se dodatečně zatkli další novináři v Turecku. Čísla hovoří sami o sobě. A na závěr ještě zcela konkrétní příklad. Had Ekmeksin byla brutálně zbyta. protože údajně vystupovala jako eh, zločin, zločinec, ale vlastně její zločin spočíval v tom, že řekla svobodně svůj názor na jedné radiostanici. Pane předsedo, jak víte, Mluvím zde jako přítel Turecka a způsobuje mi velmi nepříjemné pocity, že nedávno se ta situace médií eh, v Turecku tak eh, zhoršila. A nemám na mysli pouze soudní řízení a jsem velmi vděčen eh, za zprávu pana Valesy ale souvisí to také s tím, že dopad eh, těch soudních řízení je velmi významný důsledky, které to má a eh, na to by parlament eh, měl bedlivě dohlížet. Za prvé, pan Erdogan a vládnoucí strana vyvíjejí takový tlak na novináře, a vlastníky médií, že autocenzura narůstá. A některé, některá média se čím dále tím více stávají stranickými, včetně ideologického příklonu eh, k PKP. Takže to, co jsme původně viděli, tu velmi eh, různorodou tureckou eh, mediální scenérii, tato situace vlastně je velmi omezována nebo drancována. Také případ eh, KP a novinářky Gulem ukazuje, eh, jak se situace dnes ode dne zhoršuje a jak se tisk eh, stává terčem vlády. A je zde ještě jedna další nešťastná věc, eh, která se udála, a to tato. Premiér Erdogan, zdá se, šíří v tisku příběhy Někter, některé z nich jsou zcela absurdní, včetně obvinění, že Izrael stojí za převratem v Káhyře. A poté začne vlastně šířit tyto zprávy, které on sám eh, mm, vlastně vnutil tisku. A to není v souladu s demokratickým vládnutím. Děkuji. Děkuji. A není paní Flotr, která je jednou z členů delegace. Bohužel řečnice nemluví do mikrofonu. Marco, ben, normalement ça marche. Ça marche. Oui. Euh, de, de, de, de doter notre parlement. Náš evropský parlament vytvořil tedy tuto, tento ad hoc výbor, aby udělal co? Aby se unilaterálně snažil o to, co dělají turecké autority. záměr této ad hoc delegace. Bohužel neslyšíme. Euh, Dobře, takže bych velice rychle jenom zopakovala, že tento, tato ad hoc skupina eh, byla vytvořena, moji, moje mm, strana o ní požádala v okamžiku, kdy jsme se začali obávat o svobodu tisku v Turecku, o svobodu projevu obecně a že eh, vznik této skupiny ne byl iniciován tím, aby prostě tady byl nějaký proces, aby se útočilo na turecké úřady. To rozhodně není cíl naší práce, práce, kterou řídí náš kolega Valesa, ale prostě znamená to, že musíme neustále velice přísně bdít, nad situací v Turecku a sice neustále na této zásadní otázce demokracie, a to je otázka svobody projevu a svobody tisku. To znamená, v jaké perspektivě? No samozřejmě v perspektivě formulovat co možná nejlepší doporučení a před zástupci turecké vlády a všemi aktéry, kteří přispívají k diverzitě a k profesionalismu sdělovacích prostředků v Turecku, dá také naše doporučení. A musím říci, že z tohoto pohledu komentáře, které zazněly ze strany určitých kolegů, mě vedou spíš tomu, abych litovala této iniciativy, protože to, co tady máme dnes, je, Eh, vidět z pohledu poslanců, čím můžeme přispět a pokračovat prostě v těch četných sledování. A vidíme den za dnem eh, lidé v Turecku manifestují za demokracii, za práva a za svobodu tisku. Domnívám se tedy, že tato zpráva ukazuje na ty zásadní otázky, i když je to vlastně zpráva za rok 2012 a přitom od té doby samozřejmě se udály další záležitosti, například čtvrtý balíček justiční reformy. A pak tady rovněž máme tuto otázku Kurdů protože kurdská otázka a otázka nakládání s otázkou bezpečnosti v otázce antiterorismu a ve spojení s Kurdy jsou skutečně determinující i pro novinařinu a novináře v Turecku. Eh, je to prostě něco, co musí rozhodně vyvolávat každým okamžikem naší bdělost. Co můžeme dělat pro to, abychom podpořili tento mírový proces? Drazí kolegové, to je otázka, kterou si musíme klást. A potom, a jistě to učiníme v naší příští delegace, v eh, Gezi Park, to znamená otevřít oči občanům v Turecku eh, k této otázce tisku v Turecku, protože v určitých rozhlasových stanicích, televizních stanicích během pět, šest dnů manifest, ani slovo o manifestaci. A v jiných televizních kanálech non-stop, 24 hodin denně, obrázky toho, co vidíme také u nás, to znamená lidé, eh, kteří prostě jsou součástí policie a tak dále, dochází tady k manipulaci, vždyť to víte. To znamená kvalita, jak se nakládá s informací a nezbytnost její nezávislosti, to je otázka autonomizace, ať je to PKK nebo já co já vím, jaká finanční lobby. Musím říci, že pro nás parlament, eh, pro nás poslance zůstává ta otázka stejná. Autonomizace tisku a sdělovacích prostředků, jejich autonomie v Turecku, přispět k profesionalismu novinařiny v Turecku. A pak také podívat se na financování. Samozřejmě v tomto poli, které se zdá být tak polarizováno, já už eh, končím, pane předsedo. Je tady poměrně autoritářská eh, osoba premiéra, který zcela zjevně eh, provozuje propagandu to je to, co řekl Andrew. No a domnívám se, že teď veřejné mínění si uvědomuje nedostatek kvality autonomie eh, to, této novinářské oblasti v Turecku. A domnívám se, že to musí zůstat naším zásadním znepokojením a naším sledováním této situace v následujících měsících. Um. Myslím, že jsme to vzali na vědomí a to příznivě. Paní Gomeš, já rozumím e, starosti Ellen, pokud jde o určité zcizení nebo zneužití té zprávy, zejména těmi, kteří něco mají proti přistoupení Turecka k EU, ale ta zpráva je důležitá a ta mise by měla pokračovat. Právě proto, že mám na mysli Gezi Park. Já jsem eh, se potkala s těmi lidmi, kteří velmi statečně bojují za svobodu eh, projevu a eh, takovéto zprávy jsou užitečné, protože jim to umožní pokračovat v boji. Myslím, že pokračovat musíme. A jakýkoliv bude status Turecka, Turecko nezmizí, zůstane tady, je náš partner, je náš soused, musíme pokračovat v interakci s ním a musíme podporovat ty, kteří bojují za základní lidská práva a demokracie v Turecku. Děkuji. Pan Tanok má slovo. Pane předsedo, bohužel Turecko, které je skvělou eh, zemí, cestuje bohužel nesprávným směrem navzdory e, této předběžné zprávě. A nyní máme starost o nezávislost soudnictví a nesvobodu tisku. E, sekulární Turecko e, bylo též pod určitou hrozbou a já jsem eh, již po léta v parlamentu kritizoval ten právní eh, zákaz o svobodě eh, slova s ohledem kritizovat jak vojenskou okupaci Kypru, tak i uznat, uznat arménsko, pravdivost arménské genocidy. To bylo zakořeněno už i v sekulárním státě. A nyní máme obrat, to znamená selektivní spravedlnost proti armádě odklon od eh, kamalistického sekulárního eh, modelu. A také mám starost eh, z dodávek zbraní tureckém džihadistům v Syrii a dokonce i Iráku, což bude mít neblahé dopady na bezpečnost v obou zemích. A jak to už uvedl um, Andrew Davos, ale myšlenka předložená premiérem Erdoganem, že egyptští generálové, kteří svrhli muslimské bratrstvo a vládu prezidenta Mursiho, získali um, pokyny k tomu z Izraele, to jen ilustruje, jaký eh, panuje zneklidňující protiizraelský trend v turecké vládě. A nakonec odmítnutí opět otevřít eh, seminář Hauky pro eh, eh, pravoslavné řecké vyznavače tohoto náboženství svědčí o tom, že svoboda náboženství tam není garantována. Děkuji. Pan Volesa, poslední věta na závěr. Děkuji za všechny připomínky. Budu o nich přemýšlet a chtěl bych říct dvě věci. Za prvé je tu celá řada věcí, které je potřeba, aby na turecké straně byly učiněny, ale na druhé straně je tady dobrá vůle ze strany tureckých orgánů spolupracovat se mnou a s naší delegací. Já bych také chtěl sklidnit některé ty komentáře. Úkolem naší delegace, jak byla pověřena konferencí předsedou Eh, bylo to co, jaký je osud uvězněných novinářů. A toho bychom se měli držet. My bychom neměli hovořit nebo psát o budoucnem, budoucím členství Turecka v EU a podobně. To není předmětem e, této mise. Já mám jasnou misi, kterou musím dokončit a toho se tedy držme. Děkuji. A tím uzavíráme dnešní schůzi. Uvidíme se 23. a 24. září, tedy příští týden a děkuji vám za účast.